Okay, friends, uh... Kolegyně a kolegové, s vaším dovolením zahájíme zasedání. Máme nové funkční období a v tomto výboru zasedá řada nových poslanců a poslankyň. Z toho, ale i z jiných důvodů, jsme pozvali ředitele čtyř agentur, které mají v popisu práce věci, které jsou v přímé oblasti zájmu našeho výboru. Rádi bychom si je vyslechli, dozvěděli se, na čem pracují, co mají za sebou a co plánují. A chceme, aby nám odprezentovali své agentury. Jako první má slovo pan James Kajecha, který je ředitelem Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, známého pod zkratkou CDFOP. Po něm vystoupí další a následně bude pokračovat diskuse. Prosím, pan Kajecha má slovo a to na 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně vážení poslanci a poslankyně. Děkuji mnohokrát eh, za tu čest před vámi vystoupit. Je to příjemná povinnost a je to jedno ze zasedání, kde se cítím nejblíže evropským občanům, které vy zde zastupujete. A my pro ně pracujeme. Takže je mi velkou ctí, že s vámi mohu hovořit o našem středisku, což je agentura, která má na starosti nejenom zaměstnanost, ale také zaměstnavatelnost a Eh, trendy od školního až do důchodového věku. Stejně jako Eurofound, Eurofound my jsme byli založeni v roce 1975, tedy jsme jednou z nejstarších agentur. 20 let jsme byli v Berlíně a následně jsme byli přesunuti do Soluně, kde se nacházíme nyní. Máme rozpočet zhruba 80 milionů euro a círka 123 zaměstnanců. Jak jsem říkal, naše středisko bylo založeno na základě nařízení Rady 337 v roce 1975. Nám jde o kvalitní odborné vzdělávání, které by bylo relevantní pro potřeby trhu práce, což je jednou z priorit v Evropské unii v této době. Jako agentura se snažíme pojednat vztah mezi kvalifikacemi, dovednostmi a zaměstnatelností. Středobodem našeho pracovního programu je, jak zajistit, abychom na jednu stranu měli kvalitní pracovní sílu a na druhou stranu dostatek pracovních míst. Zmenšuje se a stárne pracovní trh, jak zajistit účast na něm a za třetí, jak vzdělávání můžeme překonat nerovnosti. Sedevop je tedy na určitém rozhraní mezi odborným vzděláváním a trhem práce. Soustředujeme se na tři priority. Za prvé modernizace odborného vzdělávání, pomoc lidem v kariéře a v kariérních přechodech i v pozdějších fázích působení na trhu práce. A za třetí se snažíme analyzovat kvalifikace a předvídat, co bude v nadcházejících letech potřebovat práce. V roce 2013 došlo k nezávislému hodnocení CDFOPu, které došlo k závěru, že naše práce agentury Evropské unie je velmi dobře oceňována i mimo EU. Jsme považováni za jedno z hlavních středisek pro rámce kvalifikací a pro výzkum a analýzu dovedností. Kromě toho také máme na starosti jisté vzdělávací aspekty v oblasti zaměstnatelnosti. A to vnější hodnocení také říkalo, že naše činnost se nepřekrývá s činností jiných agentur v Evropské unii. Výsledky naší práce se hodně používají. Jenom pro představu. Od roku 2005 jsme měli 96,6 milionů návštěvníků na svých internetových stránkách. 42 milionů evropských občanů si stáhli a, naši šablonu pro životopis Europass. V loni jsme měli 173 citátů, citací spíše v e, evropských dokumentech, což je o 12 více než v předchozích letech. V roce 2013 630 tisíc publikací bylo staženo z našich stránek a 68 tisíc publikací si přečetli evropští občané na internetu. Vidíte tedy, že náš portál je opravdu velmi navštěvován během posledních pár let. Máme tedy webový portál, máme velkou kapacitu pro výzkum, ale to není jediná důležitá věc. Důležité také je jaké poselství se snažíme evropským občanům sdělit. A to poselství je, že potřebujeme atraktivní odborné vzdělávání, které je dostupné, inkluzivní a flexibilní. V roce 2002 jsme spustili proces a držíme se ji s Evropskou komisí, je to proces kodaňský, který byl následně v roce 2010 posílen sdělením z Brug. Cílem je zajistit, aby lidé neodcházeli ze školy předtím, než budou absolvovat, aby se chtěli učit celý život. To je tedy práce naše v Soluni. Nejedná se jenom o publikace, ale také o setkání se sociálními partnery a se zástupci členských států, tak abychom postupně naplňovali cíle. Na, z dokumentu, na kterém se dohodli ministři školství v roce 2010 a který se jmenuje sdělení z Brůž. Tyto procesy budou úspěšnější, pokud členské státy a vy jako europoslanci a europoslankyně budete apelovat na členské státy, aby ještě více naplňovaly zásady komuniké z Brug a aby využívali evropské nástroje, které členské státy mají a které pomohou při posílení reformních procesů potřebných v odborném vzdělávání. Máme evropské nástroje, například Evropský rámec kvalifikací, který řada z vás pravděpodobně zná, anebo ten nástroj Europass, ke kterému jsem odkázal před pár minutami, nebo Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání, anebo validace neformálního informálního vzdělávání, zajišťování kvality v odborném školství. To jsou všechno věci, na kterých se během let dohodl Evropský parlament. Tyto nástroje používány byly, řada z nich jsou v arzenálu členských států, ale v každém případě bych vás požádal, abyste apelovali na členské státy, aby tyto evropské nástroje využívali ještě více. Protože jsou to evropské nástroje, které zvyšují transparentnost kvalifikací mezi jednotlivými zeměmi, zvyšují také kvalitu odborného vzdělávání, zvyšují přístupnost a atraktivitu odborného školství a co víc, umožnili evropským občanům mobilitu, a to jak v rámci členských států, tak mezi nimi. Kariérní přechody, to je další věc, o které jsem hovořil před pár minutami a je to spojeno s otázkou celoživotního vzdělávání. Jak můžeme pomoci evropským občanům, aby, když už se jednou na trh práce dostali, tak aby na němi zůstali? Apelujeme na členské státy, aby spouštěli učňovské školství, aby eh, spouštěli programy učení se při práci. A zrovna příští rok budeme pracovat na programu o eh, nákladech a přínosech učňovského školství pro malé a střední podniky v celé Evropské unii. Z konference ve Švýcarsku jsem se mimo jiné dozvěděl i to, že čím více malých a středních podniků školí lidi, tak tím větší přínosy z toho školení zažívají. A čím méně školí, tak tím více je to stojí. A to si myslím, že je důležitá zpráva, kterou by naši přátelé měli brát vážně. Co se týče CERFOPu jako instituce, tak myslím, že je potřeba, abychom zbližovali svou práci s tou prací vaší. Sama agentura je nezávislou evropskou agenturou, ale mně nejde jenom o nezávislost. Já bych rád, aby naše agentura byla více propojena a více spolupracovala s vašimi v rámci vašich projektů během nadcházejících let. Myslím si, že rozpočet vyčerpáváme velmi efektivně, v loňském roce jsme vyčerpali 99,5%, ale přesto bychom rádi, abychom mohli více komunikovat s Evropským parlamentem a s členskými státy. Protože jenom když jste v kontaktu s místními reáliemi, tak eh, můžete zjistit, jak se dá zlepšit zaměstnavatelnost evropských občanů. Naše agentura se tedy snaží vyřešit slabá místa v systému odborného vzdělávání, udělat z nich silná místa a pokud jsou silná místa, tak se snažíme zajistit, aby byla trvale udržitelná. Máme několik modelů, které ukazují, jak odborné vzdělávání a školství změnilo ekonomiku, protože tam, kde je silné odborné vzdělávání a školství, tak máme nízkou nezaměstnanost především mladých a tam, kde není, roste nezaměstnanost. Chceme tedy více poukazovat na vztah mezi situací na trhu práce a v odborném školství. Chceme najít společné evropské přístupy a zásady, tak abychom zlepšili vztah mezi těmito dvěma částmi našeho světa. A budeme také i dále působit jako určité shromaždiště různých zájmů. S tím, že pochopitelně ve středu našeho zájmu je konkrétní Evropan nebo konkrétní Evropanka, kteří hledají práci, kteří v tuto chvíli jsou vytlačeni na okraji společnosti, protože práci nemají. Na ně se musíme soustředit, to je naše priorita. A závěrem řeknu, že jsme v předsálí nechali určité materiály a v každém případě se na nás prosím obracejte. Podívejte se na naše stránky, pokud budete potřebovat nějaké další informace. Děkuji za pozornost. Také děkuji za úvod a nyní dostane slovo pan Juan Menendez Valdes, který je ředitelem Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Už jste se s ním dnes setkali dopoledne, protože vystupoval v předchozím panelu o nehlášené práci. Děkuji. Děkuji. Tak eh, my tady máme skutečně velmi dlouhé jméno, ale eh, zkrácená verze Eurofond. Já bych eh, s dovolením začal, začal pojmy. Tady máme takový cloud různých pojmů, které vám mohou být do určité míry známé. A jsou to všechno slova, která se často opakují, když hovoříme o pracovní době, sociálním dialogu v Evropě a tak dále. A já jsem eh, na toto chtěl upozornit, protože všechny, všechna tato témata to je vlastně centrum, srdce, jádro eh, naší činnosti. A já bych vám ukázal příklady eh, našich nálezů, které jsou relevantní také diskusím, které jsou vedeny zde v tomto parlamentu. Já bych tedy začal tím pojmem zaměstnanost. To je určitě centrální pojem. A hovoří se hodně o strukturálních změnách na evropském trhu práce. My tedy máme European Jobs Monitor, kde sledujeme čistý přírůstek či úbytek pracovních příležitostí v Evropě. A máme zde eh, různá eh, čísla. Eh, vidíme tady, kdy byly ty ztráty Eh, nejmenší, naopak kdy tedy byly větší. No a samozřejmě eh, zajímá nás také kvalita, to znamená, eh, rozlišujeme podle odměn za práci, podle kvality práce a tak dále. A teď se dostáváme k oblasti sociálního dialogu a to je samozřejmě také centrem našeho výzkumu. Fungujeme na principu tripartity, to znamená, je tam komise, zástupci členských zemí a zástupci sociálních partnerů členských zemí. Eh, máme zde rozjetých eh, mnoho sociálních projektů v rámci také evropského semestru, eh, čili opět pro vás známa témata. A zajímá nás také určité detaily kolektivního vyjednávání, například dohody o mzdách a platech. V posledních letech jsme zde měli několik různých eh, různých projektů výzkumných, například eh, jak se decentralizace eh, projevuje na výši kolektivně dohodnutých mest a tak dále. V současné době pracujeme na projektu o e, nerovnosti mest, čili vlastně jde o jakési rozdělení mest a my e, budeme mít 12. listopadu pracovní e, oběd s poslanci, kde se o tom také bude hovořit. Dále tady máme otázku boj proti práci na černo tomu máme tedy platformu. A další věc je eh, přístup, eh, respektive kvalita služeb. My máme eh, evropský výzkum kvality života a klíčovým elementem v tomto výzkumu je kvalita veřejných služeb. Čili opět zde máme řadu výzkumných projektů, které se týkají například péče o děti a rodinné politiky nebo toho, jakým způsobem se implementují reformy, aniž by to bylo na úkor kvality. Mládež. Zde máme informace o ekonomické, ekonomických nákladech těch, kteří nedokončí Eh, nedokončí vzdělání nebo potom nemohou být eh, využitě, čili kolik to stojí Evropu. A dále tady máme eh, něco o sobě. Eurofarm, jsme tady k tomu CFPu poněkud příbuzní a naše data, byli jsme založeni v roce 75, rozpočet asi 20 milionů v roce 2014, eh, eh, sídlíme hlavně tedy v Dublinu a v Bruselu, jsme tripartitní agentura EU a jsme eh, členem Evropské sítě agentur. Naše mise tak ta je velice jednoduchá. Poskytovat znalosti a pomoci v rozvoji sociálních a pracovních politik. Čili to by mělo pomoci k tomu, aby se zkvalitňovala eh, politika pro zajišťování práce. A tady máme čtyři hlavní oblasti, to znamená Eh, pracovní trh, pracovní podmínky, eh, vztahy v rámci tripartity a eh, životní úroveň. Z těchto hledisek které posuzujeme, co se dělá. Co poskytujeme? Jsou to komparativní hodnoty, komparativní, tedy srovnávací hodnoty my samozřejmě eh, nejsme experti úplně na všechno, ale eh, jsme schopni poskytovat eh, cenné komparativní informace, které nám ukáží, jak se které zemi daří. A tady máme tři hlavní projekty, tedy výzkumné aktivity. To je evropský eh, servis nejen pro členské země, ale také pro Norsko a další země. Eh, zde se ptáme eh, pracujících na to, jaká je jejich životní úroveň, kvalita života. Dále se doptáváme, vyptáváme také zástupců významných firm. Dále no máme síť korespondentů, díky kterým poskytujeme Eh, hostitelské služby eh, dvou, dvěma pozorovatelnám, a sice to European Observatory of Working Life, čili pracovního života a European Monitoring Center on Change, tedy středisko sledování změn v Evropě. My samozřejmě sledujeme a vyhodnocujeme svou vlastní práci tak eh, letos, letos až do října jsme byli citováni ve 130 evropských, 230 eh, eh, evropských dokumentech, přičemž 55 z těchto dokumentů stálo u zrodu nebo u vytváření rámce politiku, politiky. Dále jsme poskytli 119 příspěvků na vyžádání a také sledujeme, eh, jak se plní náš program, jak se využívá náš rozpočet, eh, je to víc než 99% a podobně. A tady eh, příklady, jak tento parlament využívá výsledky naší práce. Takže vidíme oblasti mládeže, zaměstnanosti, případně restrukturalizace Čili v oblasti mládeže to byla tedy otázka, jak zvládat nezaměstnanost mládeže, pak mládežnická garance. Eh, v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky eh, jsme se zabývali otázkou trojky a eh, zemí začlených do programu pomoci. Další věc je evropský semestr a koordinace evropské politiky. Eh, také jsme byli využiti pro návrh nařízení Evropského globalizačního fondu a také eh, kon, učíme se konzultaci o tom, jak zvládat a řízení a restrukturalizaci v Evropě. To bylo v roce 2012. Zhrnul eh, bych to tak, že se snažíme podporovat tvůrce evropských politik a samozřejmě jedním z klíčových klientů pro nás je Evropský parlament. Můžeme vám například eh, poskytnout řečníky na různé akce. Eh, máme eh, úřadovnu v Bruselu a samozřejmě na té se také můžete obracet. Děkuji vám. Děkuji. Dále promluví paní Krista Sedláček, ředitelka Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A o tom jsme tady ve výboru dneska hlasovali. Takže opravdu se to týká naší aktuální práce. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že jsem zde dnes přítomná, zejména vzhledem k tomu, že je zde nový parlament a jsem ráda, že můžu trochu vysvětlit to, co dělá naše agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jaké máme priority pro budoucnost. Naše agentura byla zřízena v roce 1996, eh, sídlí v Bilbao na základě rozhodnutí rady a my jsme z jednou takových eh, agentur, která vlastně um, funguje na základě tripartitní uh, rady. To je pro nás velice důležité. Eh, jsou, um, spolupracujeme se zástupci vlád i se zaměstnavateli, zaměstnanci. Je to pro nás zásadní. Jsme malá agentura a proto uh, závisíme na financích a na příspěvcích všech zúčastněných stran. Toto je struktura naší agentury, jak už jsem říkala, naše eh, rada je vlastně tripartitní a vlastně i naše poradní skupiny a odborné skupiny mají také zastoupení všech tří struktur a také v každém členském státu máme ještě speciální styčné body. Eh, to jsou vlastně speciální eh, odborníci, speciální zástupci naší agentury na úrovni členských států a jsou jmenováni vládou. Naše agentura také usiluje o hledání sociálních partnerů všech, ve všech činnostech na národní úrovni. Teď mi dovolte zamyslet se trochu nad tím, proč je naše činnost tak důležitá. Existují pádné důvody, které ukazují propojení mezi konkurenceschopností a mezi dobrým standardem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci země, které mají eh, horší, tyto e, podmínky a standardy jsou méně e, konkurenceschopné, pokud porovnáváme třeba počet smrtelných úrazů. Není to překvapením. Země, kde mají velký počet různých úrazů spojených e, s prací, prostě nedokážou dobře využívat lidský kapitál. My tedy usilujeme o to, aby všichni pracovníci byli práce, aby byli v pořádku, aby byli v dobrém stavu, aby nebyli ani v nemocnici, ani doma, kde se zotavují z nějaké eh, nemoci. V Evropě máme eh, statistiky, že tedy 2,8 milionů lidí si muselo vzít eh, zdravotní volno na více než tři dny z důvodu nějakého úrazu. Každý rok se tedy tím vyčerpá velký počet pracovních dní, kdy ti lidé nepřijdou do práce. Chceme poskytovat eh, všechny eh, znalosti a eh, také nástroje, které jsou v této oblasti, které jsou dostupné. Usilujeme o zlepšení situace na evropských pracovištích, soustředíme se také zejména na mikropodniky, malé a střední podniky a dále je také zásadní to, abychom stále opakovali, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je v zájmu všech, že to je dobré pro vás, že to je dobré i pro biznis. Letošní rok je pro nás velice důležitý, protože byl schválen nový evropský rámec, nový evropský strategický rámec, o kterém jste hovořili dnes dopoledne. Dále máme nastaveny i své vlastní priority, které se týkají e, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ty vždy schvaluje celá ta naše tripartitní rada. Teď bych chtěla rychle proběhnout hlavní prioritní oblasti. Podívejme se na první prioritu. E, touto prioritou je anticipovat změny Snažíme se předvídat, k jakým nám dojde a snažíme se také e, připravovat různé studie, které jsou informativní pro tvůrce politik, jako jste třeba vy, jste v parlamentu, ale i pro další, například pro vědce, e, pro zástupce e, otázek BOSP ve firmách a tak dále, nebo pro odbory. Máme také speciální studie, které se soustředí na malé a střední podniky a je to vlastně jedinečná studie na tuto otázku v Evropě. Tento první eh, výzkum už proběhl, teď začínáme druhý, teď to probíhá a také zahajujeme velkou práci, která se týká toho, jak to vypadá v evropských mikropodnicích a malých podnicích. Eh, dále také mm, pracujeme na tom, aby se právě tyto malé podniky dokázaly dobře připravovat na budoucnost. Dále také usilujeme o kvantifikaci nákladů a přínosů, které nesou otázky BOSP. Dále e, jsme si také vědomi toho, že jsou zde konkrétní e, právní otázky, právní předpisy. Někdy je důležité si připomenout, proč je přínosné dodržovat tyto standardy a jaké potom to sebou nese náklady, pokud se tyto standardy nedodržují. Dále je zde také rostoucí počet eh, nemocí z povolání. Eh, um, přidáváme další zdroje na to, abychom rozuměli těmto eh, nemocem, abychom jim porozuměli. Další třetí priorita to jsou nástroje pro řízení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Myslím si, že je dobré zdůraznit, že praxi je to tak, že většina firm potřebuje hlavně pomoc s takovým tím každodenním provozem, s, s tou každodenní ochranou bezpečnosti a ochrany pracujících. V Bilbao máme různé e, příklady, také jsme připravili speciální e, nástroj na posuzování rizik, který se nazývá OIRA, je k dispozici na internetu a tento nástroj napomáhá firem posoudit rizika ve svém vlastním pracovním prostředí, nemusí žádat nebo nemusí e, hledat nějaké odborné konzultace a tyto nástroje jsou také přizpůsobené jednotlivým potřebám jednotlivých sektorů. Další prioritou je osvěta a zde tedy se soustředíme na celou řadu aspektů. Já nemohu teď vyjmenovávat všechny kampaně, které vedeme nebo které jsme vedli, protože nemáme tolik času, ale jsme také komunikační agenturou Takže máme zde třeba kampaně o zdravém pracovišti. Je to v současnosti největší kampaň, která je vlastně určena právě otázkám ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. Teď se soustředíme třeba na eh, stres na pracovišti. Naše kampaně jsou decentralizované, jsou řízené těmi styčnými pracovníky v jednotlivých členských státech a všichni jste eh, minulý týden měli obdržet informace o této kampani. Dále zde máme také celoevropskou úroveň, spolupracujeme eh, s nadnárodními formami, s různými partnerskými organizacemi a také s nevládními organizacemi. Takže jste eh, velké vytváření sítí. Eh, chceme také eh, šířit eh, informace prostřednictvím vytváření sítí. Nedávno jsme také vytvořili speciální rozhraní pro šíření a mm, výměnu informací v rámci Evropy i mimo. Jmenuje se OŠ, Wiki. Chceme, abyste byla výměna informací mezi odborníky i mezi lidmi z praxe, aby informace byly jednoduše dostupné. A co se týče vytváření sítí, tak eh, spolupracujeme také s co největším počtem různých zprostředkovatelů, abychom ty mm, věci, ty myšlenky, které šíříme, dostali k, k cílovým adresátům. Chtěl bych ještě zmínit to, že také na vaši žádost pracujeme na různých studiích. Financovali jste například speciální pilotní projekt, který se týká evropských demografických změn a také stánoucí pracovní síly. Evropské orgány eh, zadali tuto studii právě nám a my v, nasle- v nadcházejícím roce budeme prezentovat výsledky. Pokud máme dosáhnout cíle strategie 2020, to znamená eh, ten počet lidí, který má být aktivně zaměstnán, tak musíme překročit teď ke konkrétním akcím, abychom zabránili tomu, že lidé odchází z pracovního trhu ještě předtím, než dosáhnou důchodového věku. Speciálně se také potřebujeme soustředit na dnešní mladé pracovníky, protože ti eh, také jednoho dne zestárnou. A musíme se soustředit právě na tuto skupinu, abychom tedy mohli tyto problémy řešit. Ale budeme se soustředit i na další eh, skupiny, eh, třeba zranitelné skupiny, třeba přestěhovalce na pracovním trhu. Naše eh, kampaně, která začne v roce 2016, bude přemýšlet o tom, jak eh, udržet déle naše pracující na pracovním trhu. My v Bilbao eh, se s vámi rádi budeme dále setkávat, budeme vás informovat o tom, na čem aktuálně pracujeme a jak postupuje naše práce. Příští rok eh, budeme také zahajovat eh, další fázi eh, našeho průzkumu a také vás informujeme o tom, jak vypadá ten průzkum, který se týká evropských mikropodniků a malých podniků. Už jsem říkala o tom, že společně s Evropskou komisí usilujeme o to, abychom připravili úplnou zprávu, doplněnou různými semináři bude se to týkat tedy stárnoucí pracovní síly eh, a mm, součástí by měly být také různá doporučení, která můžete pak využít eh, ve své, eh, ve své zákonodárné činnosti. Dovolte mi už zakončit tuto prezentaci. Chtěla bych vás ještě ujistit, že s velikým zaujetím usilujeme o to, aby bezpečnost a ochrana zdraví existovala, aby přispěla k obnově evropské ekonomiky. Máme dostatečné znalosti, máme dostatečná fakta, budeme i nadále prosazovat to, aby evropská pracoviště byla bezpečná a budeme spolupracovat i se všemi partnery musíme všichni zdůrazňovat to, že bezpečnost a ochrana zdraví je nesmírně důležitá, byť jsou e, složité ekonomické časy, že je zapotřebí e, zde investovat a že je také důležité přinášet dostatečné informace a nástroje na všechny tyto otázky. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude usilovat a to, abychom se každý den z práce vraceli zdraví a v dobrém stavu a aby také zde byly patřičné, eh, patřičné, patřičné opatření, pokud tedy někdo je nemocný. Děkuji. A ještě poslední řečník, než začne diskuse, je paní Madlen Serbanová, ředitelka Evropské nadace odborného vzdělávání. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji jako ostatní kolegové a kolegyně za pozvání. Je to dobrá příležitost a zároveň velká podsta hovořit o své práci. Musím říci, že my také jsme trochu specifickou agenturou a jenom pár slovy se pokusím vysvětlit, v čem se ETF, tedy Evropská nadace odborného vzdělávání, liší. Jsme agenturou, která má sídlo v Turině v Itálii. A když jsme byli vytvořeni, tak musím říci, že rok 2014 byl pro nás důležitý nejenom proto, že máme stoleté výročí první světové války, ale zároveň proto, že se hodně slaví pád berlínské zdi. A to byla právě chvíle, kdy evropští, konkrétně německo-francouzští politici, tedy prezidenti Mitterrand a Kohl, se rozhodli, že by bylo dobré vytvořit agenturu, která by podporovala země ve střední a východní Evropě, tak, aby obstáli tváří tvář eh, evropským výzvám, aby mohli žít v Evropě, kde sice historicky dlouze patřili, ale až pádem berlínské zdi se Evropa stala sjednocenou. Takže ETF vzniklo v té době, začalo pořádně fungovat v roce 1994 a nyní a tedy slavíme 20 leté výročí sesterské agentury CDFOPu, protože někdy se říká, že CDFOP funguje v Evropě a ETF mimo Evropu. A já bych ráda vysvětlila, jaký je mezi námi rozdíl. Proč tedy v té době, v těch 90. letech, nebylo vytvořeno ETF jakožto oddělení CDFOPu, který už v té době existoval, ale proč se politici v této instituci, v této vážené instituci rozhodli, že nechtějí nějaký politický nástroj pro spolupráci s partnerskými zeměmi, ale že chtějí, aby se vytvářeli budoucnost přímo doma, a proto se rozhodli, že na evropské úrovni budou mít zvláštní agenturu. Tolik tedy krátce k historii ETF. Proč se lišíme jako agentura od ostatních? Také z toho důvodu, že jsme jedinou ze čtyř agentur, která nemá tripartitní správní radu, protože v podstatě ETF dělá pouze to, co vychází z evropské politiky. Instituce a agentury na evropské úrovni vyvíjejí svou činnost a my se pochopitelně inspirujeme z vývoje v Evropě a snažíme se pomoci zemím, kde působíme. Samozřejmě nic jim nechceme diktovat, Evropa nikdy nediktuje, ale jenom jim říkáme, co funguje v Evropské unii a doufáme, že budeme zdrojem inspirace pro jejich politická řešení jejich problémů v oblasti rozvoje lidského kapitálu. Ale tím, že naše správní rada není tripartitní, tak otázka je, kdo v ní zasedá. Někteří z vás si možná pamatujete diskusi, která probíhala rok a půl o přepracovaném znění nařízení o ETF, jehož platnost skončila v roce 2008. A za rok a půl se diskutovalo o řadě témat a jedno z nich byla právě, kdo by měl být ve správní radě ETF. A rozhodli jsme se, že by to měly být všechny členské státy, ale kromě toho, sám parlament řekl, a my jsme s tím souhlasili, že bychom tam měli mít tři nezávislé odborníky bez hlasovacího práva ve správní radě ETF. Kromě dvou pozorovatelů, kteří zastupují partnerské země. A je tady s námi Jan Andersen jakožto zástupce jedno, jednoho ze tří nezávislých odborníků v této správní radě. Takže Určitě i on naslouchá tomu, co vám říkám o ETF a případně mě opraví. Jaká je tedy činnost ETF? Vzhledem k tomu, že vy máte na starosti rozpočet, tak musím především říci, že jsme jedinou agenturou, která má rozpočet pod kapitolou Globální Evropa. Čili děláme to, co Evropa chce dělat globálně. V zásadě nám jde o vytváření společné budoucnosti ve vícepolárním světě. 90% hospodářského růstu v roce 2015 nepůjde z Evropy. Je to multipolární svět, kde pouze 7% globální populace žije v Evropě a je to navíc populace, která stárne. Další důležitá věc je, že 50% výdajů na sociální politiku je v Evropě. Z čehož jasně vyplývá, co Evropa chce. Když hovoříme o tom, že Evropa má přispívat k civilizované globalizaci, tak to právě vyplývá z evropských hodnot. Tedy na jednu stranu konkurenceschopnost, na druhou stranu sociální soudržnost. My nebudeme vysvětlovat, proč by Evropa měla být globální a vy jste to řekli, dali jste to do rozpočtu, takže jenom pár slovy. Proč tedy potřebujeme ETF, když už působí v Evropské unii ostatní agentury? Přístup k informacím je odevšud, ale pomoc k transformaci politiky to je něco jiného. Děti mají přístup k... Třeba se podívejte na školu. Děti přece mají přístup k internetu. Potřebují učitelé? No samozřejmě, že potřebují. Bez toho by svět pořádně nefungoval. A tak to vidíme i my. Vnější vztahy spoléhají na lidský kapitál. V podstatě všude, kde fungujeme, se ty země dívají na lidský potenciál jako na prioritu. Kde tedy působíme? Jsou to především kandidátské země v oblasti rozšíření Evropské unie, tedy Západní Balkán a Turecko. Kromě toho také fungujeme v politice sousedství, tedy především na jihu, takže když se mluví o Syrii nebo Libii, Tunisku, Egyptě, Libanonu, tak to jsou země, kde jsme činní. Kromě toho také působíme také v oblasti východu, tedy Palestina a Izrael, ale také ve východní části našeho světa dílu, takže například Ukrajina, Moldávsko, Bělorusko. To jsou také země, kde působíme. Spolupracujeme také s Ruskou federací a Střední Asií, to jsou také naše partnerské země. Snažíme se pomoci vytvářet eh, politiku pro rozvoj lidských zdrojů, tak aby občané těchto zemí měli maximální šanci vytvořit si budoucnost ve vlastní zemi. To je role, kterou jste nám svěřili vy spolu s radou, s tím, že naše činnost je přímo koordinována Evropskou komisí. A hovořila jsem o správní radě, předsedají komise, v tuto chvíli zastupuje generální ředitelství EAG, ale od 1. ledna to bude generální ředitelství pro zaměstnanost. Jak jsem říkala, snažíme se, aby občané těchto zemí měli možnost vytvořit si vlastní budoucnost doma. Snažíme se, aby naše politika byla založena na důkazech a maximalizovala možnost občanů najít si práci ve vlastní zemi původu. Pár příkladů, protože jinak eh, teoreticky se to jednoduše popisuje. Takže pokud dovolíte, tak vás ještě upozorním na čtyři stránky, které můžete najít v předsálí a tam se najdete více informací o tom, co děláme. U veřejné politiky je potřeba, abychom měli společnou vizi budoucnosti zemí. Takže bych krátce informovala o projektu, který právě skončil a závěrečná konference byla 6. října v Albánii. Zjišťujeme v těchto kandidátských zemích, že když investujeme do těchto zemí, tak po nich chceme vytvořit nějaký strategický dokument. A výsledek je, že máme spoustu dokumentů, ale málo realizace. Každý se drží své strategie a neinvestuje nutně do toho, do toho kde by to bylo potřeba. Takže v Albánii, jakožto i jinde na západním Balkáně, jsme se snažili eh, dát přiblížit názory jednotlivých rezortů a vytvořit společnou vizi. Následně 6. října premiér řekl, že změní celý akční plán vlády a rozpočet země, tak aby se dvakrát více investovalo do rozvoje lidského kapitálu a aby monitorovací systém, který jsme pomohli založit, byl používán i pro přípravu zpráv z jednotlivých rezortů. Kromě toho pomáháme těmto zemím zajistit rovnováhu mezi kvalifikacemi a poptávkou. Pracujeme s těmi, kteří vytvářejí pracovní místa, snažíme se pracovat i na úrovni sektorální, i na úrovni územní. Jedním z příkladů je Ukrajina. Na Ukrajině je potenciál pro hospodářský rozvoj, nicméně zdá se, že moc nevědí na regionální úrovni, co s tím. A musím říct, že ukrajinské regiony, to je teď celkem horké téma, takže jsme začali pracovat s jedním ukrajinským regionem a snažili jsme se vytvořit systém, na základě kterého by se dávaly dohromady na regionální úrovni informace o poptávce a nabídce na trhu práce. V jiných částech Ukrajiny se snaží z tohoto projektu poučit, tak aby se následně mohl rozšířit i do zbytku země. Co když ale nefunguje poptávka? Co s tím? Pokud poptávka neexistuje nebo není dostatečná, tak se ji snažíme intervencemi do rozvoje podnikání a schopnosti zakládat malé a střední podniky posílit. To je součástí evropské politiky. Máme například eh, akt pro malé a střední podniky v Evropě, spolupracujeme na tom s dalšími agenturami. Tolik tedy pár příkladů. Pokud občané z těchto zemí mohou legálně se stěhovat do Evropy, tak v každém případě chtějí, aby jejich kvalifikace byla dostatečně transparentní, uznávána. Snažíme se tím také posílit cirkulární migraci. Jinými slovy, pokud se lidé vracejí do své země původu, tak určitě je potřeba uznat i zkušenosti, které získali v zahraničí. To je součástí partnerství pro mobilitu, které Evropská unie podepsala s některými zeměmi se kterými jsme partnery. Takže budu k dispozici pro další otázky, pokud chcete. Děkuji. Thank you all... Děkuji vám všem. A nyní zahájím diskusy. Hlaste se, prosím. Začnu s panem Kasou, nejprve tedy koordinátoři. Pan Kasa. Nebo. To... Děkuji mnohokrát za prezentaci. Vždy je dobré si občerstvit paměť o práci v těchto agenturách. Já mám jeden návrh. V tomto výboru máme řadu nových poslanců a poslankyň. A říkal jsem si, jestli by třeba nešlo zorganizovat návštěvy do těchto agentur abychom eh, přesněji věděli, jak je možné tyto agentury využít v práci v Evropském parlamentu. Myslím si, že bychom to mohli mít na mysli, až se začne diskutovat o návštěvách tohoto výboru v pozdější fázi během nadcházejících pěti let. Já mám pouze jednu otázku. Bohužel totiž budu muset odejít. Málo kdy se stane, že na druhé straně stolu stojí také kolega Malťan, takže mám otázku na pana, ota, na pana kolegu Malecho a udělám to mladšině, pokud vám to nevadí. Takže, pane profesore, vy jste hovořil o učňovských programech a musím říci, že to na mě dosti zapůsobilo, protože nedávno jsem si četl, v jedněch britských novinách, že ve Spojeném království britská vláda hodně investuje do takovýchto učňovských programů a rád bych se o nich více dozvěděl. Také by mě zajímalo, jaké mají výsledky takovéto investice. Jaké výsledky můžeme očekávat? Myslím, že by bylo dobré, aby i ve zbytku Evropy jsme učinili podobné kroky, protože mohou pomoci evropskému trhu práce. Yes, well, I think we start with hmm. Tak já odpovím také v malčtině. E, já vám skutečně děkuji eh, za tuto otázku, poněvadž eh, my jsme se vydali právě eh, tímto směrem, pokud se týče agentur. My jsme uspořádali v letošním roce konferenci, kde se sešli zástupci zemí, kde otázka učňovského školství je vyřešena velmi dobře a zase jiné země, které by s tím potřebovaly něco udělat. My tady máme země, jako je Německo, Rakousko, Nizozemí a další. Eh, zde je učňovské školství velice dobře postavené a projevuje se to také tím, že zaměstnanost, nezaměstnanost mládeže je poměrně nízká. A pak ovšem máme země, kde třeba eh, práci marně hledá víc než 5 milionů mladých. Eh, není to automaticky tak, že by vzdělávací programy byly schopny připravit mládež pro potřeby trhu práce. Země jako Německo, Nizozemí, Rakousko a dokonce Velká Británie, tak eh, zde mají mladí poměrně velké šance se zapojit eh, do učňovského školství. Nedávno jsem se dozvěděl od švýcarských kolegů, že zhruba 98 eh, tisíc nových učňovských míst eh, právě vzniká Čili eh, ty programy učňovského školství eh, jsou tedy eh, dokonce naddimenzované, čili lidé si mohou vybírat a tím pádem zvyšují šance na uplatnění na trhu práce. To je velice důležité, protože bez toho by tito mladí se těžko uplatňovali. Čili je eh, důležité, aby eh, se na to zaměřily i další země. A tady nejde jenom o, řekněme, řemeslné obory, ale také potřeby malých a středních podniků, o kterých víme, že mají potíže v hledání vhodných mladých je to zajímavá myšlenka a třeba u nás se na tom už začalo pracovat. My jsme se snažili eh, tyto podněty zavádět už eh, na úrovni eh, školství sekundárního a máme mnoho mladých, kteří jsou už eh, tedy v nějakých, eh, nebo absolvují eh, nějaké tradiční vzdělávání a teď si uvědomují, že by se mohlo že by jim mohlo pomoci zvýšit šance budoucího uplatnění právě ještě vyučit se v nějakém dalším oboru. A dokonce na terciální úrovni, na úrovni univerzit se eh, něco podobného eh, zavádí. Paní Jutta Steinrich. Ano, děkuji srdečně všem agenturám za jejich práci já jsem se eh, zabývala eh, těmito eh, zprávami, zprávami, které se zabývají právě učňovským školstvím ve své frak- frakci už řadu let. Proč? Protože nezaměstnost mládeže je tématem, kterým se průřezově zabývá mnoho agentur a pak jde samozřejmě o celoživotní vzdělávání. A k tomu eh, je třeba eh, trošku předvídat, eh, jakým způsobem se bude dále vyvíjet svět, potřeby trhu práce a tak dále. Já tedy osobně jsem seznámena s každou agenturou. Já eh, vypracovávám zprávy o vaší činnosti. Takže eh, nejenom já, ale také kolegové, také o, to, o vás toho vědí mnoho a můžeme si z toho hodně vzít. Eh, čili pokud se týče tedy EDF, tak to já si myslím, že to je velmi důležitá práce. My jako Evropané zde neseme eh, společnou zodpovědnost, společně bychom se jim měli umět. Eh, když eh, hovořím o agentuře OSHA, čili to je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, takže tady vidíme, že mnozí, nebo takto mnozí říkají, že toto je zejména na eh, malé a střední podniky spíše zátěž a že by eh, uvolnění těchto, eh, těchto pravidel mohlo vést k zvýšení konkurenceschopnosti v Evropě. Já tomu moc nevěřím a možná byste se k tomu mohla vyjádřit. Možná k tomu máte další informace nebo průzkumy. Co se týče agentury CDFOP, zajímalo by mě toto. Vy eh, pracujete v současné době na výměně osvědčených postupů v oblasti boje proti nezaměstnanosti mládeže a kvalifikace mladých na pracovním trhu. Kde jsou podle vás ty největší překážky související s tím, že v Evropě Eh, to jde všechno tak nějak pomalu a stuha. Já jsem z Německa a znám tady eh, ten systém praktického a teoretického eh, vzdělávání, čili to typické učňovské školství. Čili to je velice důležité, aby lidi si ze školy odnesli kvalifikaci, která bude použitelná. Co podle vašeho názoru můžeme udělat my zde v parlamentu, aby se to více rozjelo. A co se týče Eurofundu, tak já jsem s vámi velice intenzivně spolupracovala v oblasti eh, kontroly eh, práce, zejména tedy práce na černo. Zajímal by mě jak vidíte současný stav a vývoj, co by se v té vaší oblasti eh, mohlo změnit. Já vím, že je to hodně otázek, ale měla bych jich ještě několik tisíc. Um, thank you very much for the question. Děkuji za tuto otázku. Já se domnívám, že komisař eh, pro vzdělávání už několik eh, let hovoří o propojení světa vzdělávání a světa práce. A to je dialog, který na první pohled eh, může vypadat jako snadný. Jenomže ono je třeba se podívat, jak Eh, jaká je interakce mezi těmi dvěma světy. Vidíme, že eh, ty trhy se vyvíjejí úplně rozdílnými rychlostmi. Ten trh práce je daleko rychlejší než trh vzdělávání. V čem spočívají překážky? Já to vidím tak, že my můžeme Eh, vzdělávání zlepšit jenom tehdy, když budeme chápat potřeby pracovního trhu. Ale to se týká nejenom přímo lidí, kteří se zabývají problematikou pracovního trhu, ale musí eh, nám to jaksi penetrovat naše výukové programy. My se otvíráme mnohým lidem, kteří eh, se rádi učí praxi. A to znamená, že by, se měli, by měli tedy získat nějakou práci, kde se mohou eh, učit a kde je to také zaujme. Čili já myslím, že je třeba více zreformovat hm, trh eh, vzdělávání a školství. Komise odvedla obrovskou práci, parlament schválil řadu doporučení, No a kdyby se to realizovalo v členských zemích, měli bychom daleko, daleko rychlejší pokrok. My se snažíme eh, prosazovat jak formální, tak neformální vzdělávání a jejich uznávání. Eh, bohužel pořád se nedaří je Eh, jim dát jakousi formu, kterou, kterou by ten eh, zaměstnavatel mohl eh, nějak zohlednit. No, vzdělávání a školství nemůže vyřešit problémy nezaměstnanosti. Potřebujeme také dobrá pracovní místa, ekonomický růst, Potřebujeme, aby vlády více investovaly nejenom do školství a vzdělávání, ale také do zaměstnanosti, do eh, nových profesních eh, eh, odborností a tak dále, do, vůbec do budoucna. Ano, děkuji pan Krasnodebský za ECR. Pardon, Pardon, já ještě musím nechat odpovědět druhý agenturu. Já ráda odpovím německy, poněvadž toto je pro nás důležité téma. A sice je to otázka malých a středních podniků a s tím související zjednodušení legislativy. Otázka zní, zda je třeba přistupovat jinak k velkým a k malým podnikům. Já si myslím, že z našeho výzkumu také vyplývá, že legislativa a také eh, kontrola inspektorátu práce eh, působí motivačně pro zavádění bezpečnějších, eh, tedy zvyšování bezpečnosti na pracovišti, čili tady bychom neměli rozlišovat mezi malým a velkým podnikem. My bychom měli se pokoušet o podporu těm nejmenším podnikům. A to jsem vlastně zmínila v přednášce. Eh, je to nástroj, který se dá stáhnout zdarma k internetu, nic to nestojí a opravdu jim to může velice pomoci. Ale existuje také řada dalších nástrojů a možností podpory pro tyto podniky. Tady často slycháme prostě mnoho slov o investicích, ale existují, existují studie a jich mnoho, že tomu tak není. Eh, tady je třeba se eh, podívat na návratnost těchto investic. Často je to jedna k dvěma, to znamená, že eh, za jedno euro utratíte dvě. My ovšem tady máme eh, také eh, další pokusy o to, abychom vytvořili jakousi metodiku vypočítávání návratnosti investic v malých podnicích. Momentálně srovnáváme, jak na tom jsou malé podniky v různých zemích a doufáme, že se nám v brzku podaří přijít s určitou metodou, která těm malým podnikům umožní mít lepší přehled o investicích a jejich návratnosti. Čili opravdu nechceme tady vytvářet jakési už dvoutřídní společnost na, jednou, na jedné straně velké firmy, na druhé ty malé ale eh, prostě mělo by to být tak, aby eh, se ty investice vyplácely. Thank you. There was also a question to Ano, děkuji. Také padla otázka na pana Menendeze Valdeze, která se týkala nehlášené práce. Prosím. Ano, děkuji. Um, no o této věci jsme hovořili už dopoledne. Je to velice složitý problém, ale když tedy jste o tom mluvil, tak můžeme říci, že existuje několik opatření, například hlavně je tedy snížit ty možnosti, mít různé daňové opatření, různé identifikační karty, eh, nahlašovací povinnost, celá řada povinností pro zaměstnavatele, která už třeba existuje v různých eh, členských státech. Pak jsou ty další opatření, Eh, obecně jde o to, abyste byla nižší motivace k tomu, aby zde existovala ta nahlášená práce. To Jsou zde různé tradiční eh, motivy, eh, metody, jako jsou sankce, ale obecně je tedy další moderní metody, jako třeba zlepšit klima k tomu, abyste nebylo taková líbivost této nahlášené práce. Také je to důležité Eh, vést osvětové kampaně, aby i ti sami lidé, kteří pracují, co by nehlášení pracovníci, znali tyto výhody a nevýhody. Je důležité namixovat správným způsobem tato opatření a také je dobře za sebou um, uh, proložit. Ehm, my také máme k dispozici veškeré informace a skutečnosti, abychom tedy mohli poradit s tím, jaké budou nejefektivnější politiky v této oblasti. A děkuji. Nyní tedy zástupce skupiny EKR, budu hovořit polsky, pan Krasnoděrsky, prosím. Chci s panem podělit takovou ogólnou. Děkuji, já jsem se s vámi chtěl podělit o jednu myšlenku. Už delší dobu komunikuji s malými a středními podniky, především v Polsku. A porovnávám si to, co nám, porovnávám si to, co nám říkali oni s tím, co říkáte vy a možná, že někteří kolegové se mnou budou souhlasit, v tom dojmu, že tady existuje určitý rozdíl mezi dramatickou hospodářskou realitou, s tím, že ta dramatičnost se nelepší, skoro jako kdyby před námi stala další vlna krizí, a tím, co děláte vy jako instituce. Vaše instituce byly představeny velmi přesvědčivým způsobem. Slyšíme o různých úspěších a konferencích, o různých nástrojích, na kterých pracujete. Ale pokud vím, tak ty instituce pracují již několik let. A přitom předpokládám, že i vás ta krize tak hluboká překvapila. Krize týkající se nejenom mládeže, ale také starých lidí například. Navíc je to svázáno s otázkou migrace v Evropě s prohlubováním se rozdílů mezi státy a mezi regiony. A já mám následně otázku. Není to pro vás frustrující, pokud pracujete v takovéto agentuře? Do jaké míry si děláte interní audit? a sledujete, do jaké míry vaše činnost nějakým zásadním způsobem něco ovlivnit. Já samozřejmě chápu, že nemůžete odstranit eh, zdroj této krize, ale možná byste mohli zásadně ovlivnit a zlepšit situaci v zemích, které ta krize a vysoké, vysoká nezaměstnanost postihla. Byly zde citovány pozitivní příklady Německa a Rakouska, ale tam situace v těch zemích přece nevyplývá z toho jejich duálního systému učňovského školství, ale také z toho, že ty země prostě mají silné hospodářství. A mají silné hospodářství, protože ostatního mají slabé. Takže bych rád, abyste se obecně i zamysleli nad tímto tématem. Protože Možná by bylo dobré i ty instituce vyslat trochu jiným směrem, že prostě v době krize by měli pracovat trochu jinak, možná rozhodněji, koncentrovaněji. Děkuji. I don't know who wants to... No, teď nevím, kdo by tedy chtěl reagovat na tu vaši otázku, kdo by chtěl pohovořit o případné frustraci. Je zde někdo? Ano. Vy chcete? No, dobře, takže Teď si vyslechneme, zda opravdu pocitujete frustraci, nebo jak to je. A vy jste požádala o slovo, paní Sedláček, prosím. Já nebudu hovořit o frustraci, ale dovolte mi uvést jeden příklad. Samozřejmě můžeme si také říci, že i ochrana zdraví a bezpečnost při práci je jednou z takových oblastí, která je ohrožená když je krize, když eh, mm, přemýšlí o tom, kde mají škrtat ve svých rozpočet. Ale já vám uvedu jeden pozitivní příklad. Jak už jsem říkala, Ehm, pořádáme takovou dvouletou kampaň, nebo kampaně, které se vždy věnují konkrétním tématům ehm, pro firmy i pro jednotlivé praktiky, i pro badatele. Připravujeme informační letáky ve 25 jazycích. Teď také ehm, máme i speciální nástroje pro ty malé a střední podniky a tak dále. A v naší správní radě máme zástupce 28 členských států. Zpětná vazba, které se nám dostává, zejména z těch zemí, které trpí ekonomickou krizí, je taková, že pokud by naše agentura neorganizovala tuto kampaň, neposkytovala osvětové informace, nenabízela internetové nástroje, nenabízela asistenci na národní úrovni, tak by v těch jejich členských zemích nedošlo k žádné změně, nic by se tam eh, nedělo. To není tak, že by Německo, Rakousko nebo Nizozemsko nás žádali eh, v této oblasti o největší pomoc ale zejména se to jedná o ty země, v nichž je velice nejistá situace, které jsou v té prekérní situaci a tyto země z toho mohou těžit. Hmm, pokud se podíváme na země, které jsou v lepší situaci, Německo nebo severské země, tak my po těchto zemích žádáme, aby jaksi poskytovali dobrý příklad, aby byli dobrým příkladem a aby nám také pomáhali. Například jejich zástupci mohou navštívit jiné členské státy, mohou tam eh, prohloubit sociální dialog nebo mm, vyvíjet různé eh, aktivity, mm, navazování sítí. Chceme, abyste byl funkční sociální dialog. Vím, že ekonomická krize má velký dopad, ale minimálně třeba příklad té naší kampaně ukazuje, že můžeme pomáhat zejména těm zemím, které se ocitly pod největším tlakem. Děkuji. Už teď e, vidím už pouze jednoho koordinátora nebo koordinátorku, Jean Lambert. Chcete se zeptat? Chcete ještě položit dotaz na někoho z agentury? Ne, nechcete? Dobře. Nebo ano? Ano, já se omlouvám, paní předsedkyně musela jsem eh, se zabývat těmi historkami, že Spojené království byl, měl nějaké špiony na konferenci o ochraně klimatu. Tak já položím dotaz, který už se možná, o kterém už jste možná hovořili, jde o to, že někteří lidé eh, cestují nebo odchází do jiných zemí za prací. V současné době v Evropské unii je ten program modrých karet. Um, Eh, a pak jsou zde ještě další různé nástroje v oblasti migrace, které máme, ale vím, že ty agentury, které jsou zde, nebo jedna z těch agentur, je také agentura, která vyvíjí činnost i mimo EU. V minulosti jsme měli ehm, konkrétní zprávy o činnosti této agentury a mě zajímá, jaké, jaký vidíte osud, mm, jak, jako vidíte budoucnost zda to budou tedy ti více kvali- lidé, lidé s vyšší kvalifikací. Možná tady někdo z této konkrétní agentury by k tomu mohl říct něco podrobnějšího. Ano, děkuji za tuto otázku. Už několik let pracujeme na oblasti pracovní mobility, je to jedna z našich, eh, našich úkolů a z těch analýz, které máme k dispozici v jednotlivých zemích, vidíme, že je zde tedy jednak pohyb ze severu na jih a z jihu na severu, ale pak je zde také ještě i pohyb vlastně z jihu na jih, nebo těch mezi jižními oblastmi. Eh, lidé se, z, vlastně jde o to, že lidé z jižní oblasti, z jižního středomoří eh, se po, eh, odchází do oblasti severního mm, středomoří, anebo lidé odchází do zemí Perského zálivu. Ti, kteří mají nejlepší kvalifikaci, odchází do zemí Perského zálivu a ty s nižší kvalifikací odchází do Evropy. Podobně je to s východní a západní Evropou. Ti s nejvyšší kvalifikací eh, pardon, ti, ti ně, někteří odchází tedy třeba eh, do eh, Ruska, jde tam vlastně tam i kvůli jazyku. Jde o to, že ti, co mají nejvyšší kvalifikaci, nemíří nutně do Evropy. Evropa není číslo jedna. Samozřejmě některé země jsou atraktivní, ale obecně, když mluvím o tom jevu, tak eh, to není tak, že Evropa je prostě destinace číslo jedna. Dále, musíme, si, tak, musíme stále trvat na tom, že se má být ta kruhová migrace. Měli bychom eh, lidi podnítit k tomu, aby odcházeli. A migrace je Eh, také vlastně rozhodnutí osobní. Někteří lidé se také vlastně využívají tu migraci k tomu, aby si něco naučili. Když chceme podnítit eh, tuto eh, mobilitu, tak jde o to, aby lidé, nebo jde o to, že lidé se, ne, se chtějí po, něko, po určité době vrátit domů, nechtějí tam být příliš dlouho a zároveň ti lidé nechtějí nést určité stigma z toho návratu, nebo že tam vlastně dlouho nebyli, té zemi. Takže v některých zemích třeba spolupracujeme s Mezinárodní organizací pro migraci, využíváme také speciální, nebo oni využívají také metodiku, kterou jsme zavedli. Jde o to, že vlastně investujeme do přípravy těch lidí, kteří mají zájem odejít do jiné země za, za prací. Eh, je důležité, aby tito lidé eh, měli transparentní doklady o své kvalifikaci a ty doklady musí být takové, aby je jasně pochopila i ta země určení, nebo ta země, do které tento pracovník e, směřuje. A potom, tento, e, potom tato země dokáže dobře ohodnotit tohoto pracovníka. Ale když se ten pracovník pracuje, e, vrací, pardon, tak je otázka, zda ta jeho domovská země dokáže ocenit ty jeho zkušenosti. Protože pokud Eh, mm, pokud se vlastně, pokud se nebude ten transparentní systém, tak tam může být eh, také velký prostor pro korupci. Lidé se budou vracet s diplomy, které však budou pouze vlastně eh, důsledkem korupce a nepovede to k skutečnému zvýšení kvalifikace. Musíte být takový systém, který dokáže certifikovat eh, dovednosti a zkušenosti, kterých ten člověk dosáhl. Musí to být transparentní způsob a musí to být takový systém, který pak může být pochopen i eh, v jiné zemi a musí to být také systém, kterému budou důvěřovat i ostatní partneři v jiných zemích. To je také jeden z úkolů, na němž pracujeme i se službami komise. Máme zde speciální partnerství pro mobilitu. E, tam jsou e, smluvní vztahy komise, které mm, podepisujeme smlouvy s konkrétními zeměmi, z nichž e, k nám plynou velké objemy přestěhovalců. Nicméně důležité je uvědomit si to, že vlastně ty, ty hlavní talenty přitahují spíše jiné země než Evropa. Děkuji. Nyní paní Laurent Chantier, máte slovo. Merci, madame la Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji také všem vystupujícím za velmi zajímavé prezentace různých institucí a jejich výzkumu. Mám jednu připomínku, jednu věc chci konstatovat a mám pak pár otázek. Hodně hovoříme o kvalifikacích. Zapomínáme ale na počet lidí, kteří výjdou ze systému školství bez kvalifikace. A když se podíváme na problematiku nezaměstnanosti mladých, tak v podstatě tito lidé bez kvalifikace, kteří vycházejí ze škol, směřují rovnou na úřad práce do nezaměstnanosti. A to nespochybňuje jenom odborné školství, ale obecné školství. A tady myslím, že členské státy se příliš moc nechtějí mobilizovat k tomu, aby změnili své pojetí počátečního vzdělávání. Často to vychází z individualizace systému a vzdělávání, který naráží na systém masifikace v Evropě. Takže co můžeme udělat proto, aby členské státy více bojovaly proti tomu, aby lidé nevycházeli ze škol bez kvalifikace. Protože to je opravdu bolestný problém. Teď já jsem hodně pracovala se všemi vašimi agenturami, především s CDFUPem, o prognózách budoucí zaměstnanosti, nových pracovních míst, nebo nových kompetencí. A myslím si, že je důležité na jednu stranu takové prognózy dělat. Ale nemůžeme předpokládat, že budou naprosto přesné tyto prognózy. Čas vzdělávání a čas práce to jsou dvě různé věci. Jakým způsobem chcete, aby členské státy si lépe uvědomovaly celou problematiku týkající se prognóz? Potom mám otázky. Jak to vypadá s přesunem ke vzdělávání podle kompetencí, nikoli jenom eh, strukturovanému podle obsahu, a jak to vypadá s uznáváním nabitých zkušeností? Protože to je otázka, o které se strašně dlouho hovoří. A pořád mám pocit, že čekáme na výsledky. A tady hovořím před eh, bývalým předsedou výboru Andersonem. V podstatě tři funkční období pracujeme na tom, aby byly uznány nabité zkušenosti. A pořád to ještě nebylo naplněno. A přitom to je strašně důležité. Protože vy tady hovoříte o profesní mobilitě, ale proto potřebujeme uznání nabitých zkušeností, protože pokud to tam nebude, no tak se pořád držíme akademického a formálního vzdělávání. A potom třetí věc, jak to vypadá s dopadem krize na celoživotní vzdělávání? Malé, střední i velké podniky mají trochu svázané ruce krizí. A mám pocit, že padne do této jámy i celoživotní vzdělávání. Děkuji. Menendez, Mr. Menendez Valdez, who will answer the question. Na to chce odpovědět pan eh, Menendez Valdez? Chcete na to reagovat? Nebo pan Kalecha? Tak pan Kalecha. Děkuji za tento dotaz. Já si myslím, že jste opravdu udeřila hřebíček na hlavičku, když jste hovořila eh, o minimálně čtyřech eh, velice důležitých věcech, jak jsem je pochytil. Takže důležitost, eh, jak si podchytit osoby, které jsou už připraveni na ten trh práce, Ptala jste se také na to, jak je to vlastně s tou povinnou školní docházkou. Velice důležité je to, co se právě odehrává v těch prvních letech školní docházky. Pak je zde ale samozřejmě zásada subsidiarity. Každý členský stát je v této otázce eh, samostatný a dokonce každá místní samozpráva nebo každý region řídí své školství. Ale já vždycky říkám, že když už někdo zahájí odborné vzdělávání, tak je důležité, aby tito lidé uměli alespoň ty základní dovednosti, aby uměli číst, aby uměli psát, aby ovládali trochu počítače, aby uměli nějaký evropský jazyk, protože jinak tito lidé vlastně odejdou se, z té základní školy a se střední školy po nějakých 11 letech a tito lidé vlastně nemají vůbec nic, nic neumí a nemůžou tedy nic ukázat. Takže se musíme ještě jednou soustředit na to, jak to odborné vzdělávání zlepšit. Myslím si, že to je jedna z věcí, které musíme brát velice vážně. Protože když chceme snížit počet eh, dětí, které nedokončí školní docházku, tak se na to musíme soustředit, protože je zde celá řada lidí, kteří sice dokončili tu školní docházku, tu povinnou školní docházku, ale v podstatě nic neumí, e, možná se najdou nějakou práci na rok, na dva roky, mm, mají nějaké vzdělání, ale vlastně nemají žádné dovednosti. No a e, pokud e, jsou zde ty prognozy, tak je dost těžké, nemůžete čekat na ty prognozy, ani se na ně nemůžete plně spoléhat. A samozřejmě i pro naše středisko je prognozování jednou z hlavních činností. Provádíme velký objem výzkumu, který eh, prognozuje, co bude, jaký, jaké dovednosti budou zapotřebí na tržním trhu. Ale jaký je výsledek? Najednou prostě lepé 5,4 milionů mladých lidí, kteří prostě nemají to práce. A mm, nemůžeme čekat dalších deset let, nemůžeme čekat ani dalších deset dní, protože tito lidé se ráno probudí a jsou bez práce. Nemají práci a to je ten hlavní problém. Tím se vlastně dostávám i k tomu, co říkal mm, polský poslanec před chvilkou. Opravdu je to frustrující, ale zároveň je to určitá výzva. Jak můžeme reagovat na ty konkrétní problémy v rámci této velké výzvy? Musíme se snažit eh, najít, kde vlastně je ten zakopaný pes i na té místní a na té regionální problémy, protože pokud dokážeme identifikovat problém, tak lépe najdeme řešení. Měli bychom a také ta řešení, která třeba budou účinná na mikroúrovni, nebudou účinná na makroúrovni my teď chceme, my se chceme přiblížit úrovni členských států. Uvedu vám třeba příklad, to je ten průzkum, který vedeme v učňovském školství. Spolupracujeme se, dvěmi, se dvěma členskými státy, příští rok to budou čtyři členské státy. Soustředíme se na programy odborného učňovství, jak ty programy zlepšit, jak přitáhnout více učňů, které, kteří by měli zájem o tento typ školství. Samozřejmě, že krize měla velký dopad velký počet pracovníků vůbec eh, nemá chuť účastnit se nějakých kurzů nebo pod, eh, podstupovat další školení, protože to třeba vlastně pak není zhodnoceno. A pokud zde nebudou ty postupy zhodnocování praxe nebo dovedností, o kterých jste hovořila vy, tak to bude pokračovat. V roce 2016 spolu s komisí budeme mít vlastně nové aktuální informace, které eh, přinesou informace o hodnocení neformálního a informálního vzdělávání ve 33 zemích. Myslím si, že to je dobrý, dobrá zpráva, ale otázka je vlastně, zda se to jaksi prosákne až k těm nezaměstnaným mladým lidem. Vy pocházíte z Francie, pokud se nemýlím. Francie má velice dobré příklady, jak může, jak může ehm, probíhat tato, toto hodnocení i dokonce v terciárním školství. Není to nějaká science fiction. Jde o to, abychom eh, aplikovali evropské nástroje. Myslím si, že to je nesmírně důležitá věc. A některé členské státy to berou vážně, některé členské státy se prostě zarytě brání tomu, aby eh, přehodnotili, nebo vůbec, aby ohodnotili své systémy školství a vzdělávání. Většina nástrojů, o kterých hovoříme eh, v té oblasti odborného vzdělávání, už se teď vlastně používají v té oblasti univerzita, vysoké školství, ale vlastně nedostatečně v té oblasti mm, toho odborného školství. Takže důležité soustředit se na instituce odborného vzdělávání. To je mamutí práce, protože je zhruba půl milionu takových těchto institucí v celé Evropě. Ale to je právě ten úkol pro nás na následující roky. Pokud opravdu chceme snížit počet lidí, kteří nedokončí eh, povinnou školní docházku a kteří chtějí profitovat z celoživotního vzdělávání. Děkuji. Nyní pan Mario Epinto caros colegas, eh, senhores convidados e convidadas. Eu... Vážení přátelé, vážení hosté, já eh, jsem chtěl tady přispět taky eh, jasným slovem do debaty a říci, jak tady eh, vnímám, že lidská práce je tady vnímána pouze prismatem hospodárnosti, výkonnosti, eh, hospodářského faktoru, zisku a tak dále. Ale eh, tady vůbec nejde už o to, že by se člověk měl svobodně rozvíjet proč rovna v Evropě evropských občanů se tento aspekt ztrácí. A vy jako různé instituce, střediska, agentury, nadace můžete udělat jednu věc, a sice, aby se člověk jako pracující jednotka mohl ve svém sociálním prostředí realizovat eh, prostě jako člověk. My tady hovoříme o rovnosti, eh, rovném postavení mužů a žen. Tak třeba pokud se týče té genderové rovnosti, tak v mé zemi bývaly ženy systematicky eh, vylučovány eh, z určitých profesí jenom proto, že byly ženy, ženami, anebo že byly těhotné. A tak to trvalo desetiletí. A pořád nám toto myšlení přetrvává ženy se prostě musí rozhodovat mezi prací a mateřstvím. Všem být ženou a matkou v plném, plnohodnotném prostředí sociálních práv a současně moci pracovat, to je problém, myslím, v celé Evropě, no asi úplně všude co vlastně můžeme udělat pro to, aby se toto smýšlení, tato kultura, tato mentalita změnila právě v dnešní době. Děkuji. Nyní dva poslední řečníci na mém seznamu, kteří mají otázku. A potom dám prostor pro odpovědi. Pan Lopez a pan Jan Andersen. Paní Sander ještě tak dobrá, tak tři, pokud to bude stručné. Pan López nejprve. Děkuji. Především chci mnohokrát poděkovat za vaše prezentace. Mám jednu připomínku a jednu otázku. Nejprve k příspěvku pana Kajechy. To bylo velmi zajímavé. Hovořili jste o odborné vzdělávání a dopadu na trh práce. U nás například ve Španělsku máme skoro skandální nezaměstnanost. Ale I v minulosti jsme měli velmi vysokou účast eh, studentů nebo z populace na vysokoškolském vzdělávání. Problém ale je, že u nás chybí technické dovednosti, technické kvalifikace a to má potom negativní dopad na trh práce. Takže prostě musíme najít způsob, eh, jak zajistit více technického vzdělávání a propojit je s potřebami na trhu práce. Zdá se skoro, jakoby u nás uh, jsme se odklánili od technického vzdělávání. My se snažíme vysílat eh, do sektoru vzdělávání určité signály, ale nevím. Pan Menendez také hovořil o studiích, které se týkají změn na trhu práce, eh, které zaznamenáváme v řadě zemí. V Evropě konec konců probíhá veřejná diskuse o strukturálních reformách a říkáme si, jak riskantní mohou tyto reformy být pro určité trhy práce. V některých oblastech bylo podkopáno kolektivní vyjednávání, snižují se platy a následně trh práce eh, je velmi nejistý. To je prostě diskuse, o které, probí, o které která probíhá poslední tři roky. Děkuji, paní Sitnacka. Děkuji mnohokrát, jenom velmi stručně. Mám dvě krátké otázky. Především se chci zeptat našich hostů, jaké konkrétní nástroje chtějí využít proto, aby se uznávaly výsledky neformálního a informálního vzdělávání ve členských státech. Aby se to posuzovalo objektivně a byla zaručena kvalita. To je první otázka. A druhá otázka je, jak ve své práci a ve svých analýzách si vypořádáváte s tím, že dnes je velmi těžké odhadnout, jaké profese budeme potřebovat za 20 nebo za 30 let? Když se na to podíváme zpětně, tak před 20 lety určitě pracovníci, kteří prognostikovali, prostě nevěděli, jaká povolání budeme potřebovat dnes. Takže jak je možné se vypořádat ve vašich analýzách právě s tím, že netušíme, co za 20 let budou dělat naše děti? Děkuji. Pan Jan Anderson, to byla poslední otázka. Není už úplně poslancem, ale kdy si předsedal tomuto výboru. Děkuji mnohokrát, jsem velice rád, že jsem se sem mohl vrátit a vidím některé známé tváře, ale řadu z vás ještě neznám. Vidím, že je tady opravdu mnoho nových poslanců a poslankyň. Já nemám vyloženě otázky. Od toho tady jsou poslanci a poslankyně. Jenom jsem se chtěl krátce zamyslet nad proběhlou diskusí. Evropský parlament je důležitá instituce, která rozhoduje, která píše legislativní texty. A máte-li se rozhodnout, tak to rozhodnutí musí být podloženo řadou informací. A tady máme zastoupeny čtyři agentury, které mají k dispozici řadu odborných znalostí, které můžete použít jako podklad ke svým rozhodnutím. Všechny tyto agentury mají určitou návaznost eh, na problematiku trhu práce a zaměstnanosti. A výzvy Evropy jsou také spojeny s vysokou nezaměstnaností a se snahou vytvořit pracovní místa. A já mám pocit, že jedním z řešení, ne jediným, je vzdělávání. Základní střední, ale také celoživotní. Já jsem ze Švédska a z vlastní země vidím něco, co pravděpodobně platí i jinde. Že mezi mladými je velká nezaměstnanost. Ale když srovnáme vzdělané mladé lidi a mladé lidi bez vzdělání, tak uvidíme v nezaměstnanosti velký rozdíl. Ne všechno vzdělávání je užitečné a dobré, ale alespoň nějaké. Musíme mít více lepšího vzdělávání, ale největší problém je s mladými lidmi, kteří v podstatě žádné vzdělání nemají. Vzdělávání to je také záležitost, která souvisí s bezpečností práce a ochrany, ochranou zdraví při práci. Evropa nemůže konkurovat špatným vzděláváním, špatnými podmínkami na trhu práce a nízkými platy. Musíme mít to nejlepší vzdělávání na světě. Musíme mít vysoké platy a dobrý systém ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. A o to je všechno propojeno. Protože vzdělaní lidé mají požadavky platové, bezpečnostní. Takže tyto agentury jsou opravdu propojeny a v tom jsou důležité. Měli byste využívat těchto agentur ještě předtím, než učiníte příslušná rozhodnutí. Skontaktujte se s nimi. Nejenom si je vyslechněte jednou, dvakrát za rok, když nás navštíví tady, ale navštívte tyto agentury. A myslím, že se dozvíte hodně o jejich práci. Jsou to opravdu všechno odborníci na svůj obor. Já teď působím jako jeden ze tří nezávislých odborníků, který byl jmenován parlamentem do správní rady ETF. A myslím si, že byste měli využívat kontaktu se mnou a s dalšími dvěma kolegy. Máte moje telefonní číslo, e-mailovou adresu a já potom zároveň se můžu kontaktovat s vámi, protože my si občas říkáme, jak to bude vypadat s rozpočtem, jak to bude vypadat s agenturami. A určitě je dobré moci s touto otázkou někoho skontaktovat. A když jste jmenovali nás tři odborníky, tak my bychom měli být tím kontaktem, protože správní rada ETF eh, má zastoupení Evropské komise, jsou tam zastoupeny všechny členské státy, ale zároveň, jak bylo řečeno, jsou tam také tři nezávislí odborníci, které jste jmenovali vy. Takže bychom měli být v kontaktu. A poslední otázka se týká ETF a je spojená se záležitostí migrace. Migrace máme jedna, tedy interní v rámci Evropské unie, ale také ze zemí mimo EU do EU. A toho bude více. Lidé, kteří si myslí, že můžeme uzavřít hranice, nevědí o budoucnosti nic. Svět je otevřený a není to jenom problém. Já vím, že s tím jsou spojeny určité problémy, ale jsou to spíše výzvy a také existují příležitosti spojené s migrací. A s tím navazuji na to, co říkala paní kolegyně, tedy jak můžeme lépe validovat eh, kvalifikace lidí, kteří přicházejí do Unie zvenku. Protože když se podíváme na demografický vývoj, tak prostě budeme potřebovat více lidí v Evropě, aby pracovali eh, a vytvářeli prostředky pro náš sociální stát. Můžou to být lidé z mimo EU, kteří by se měli dostat i do našich systémů vzdělávání a školství a, a eh, potom jejich znalosti využít. Takže opravdu apeluji na to, abyste lépe kontaktovali agentury. Mně se v Evropském parlamentu strašně líbilo, musím říci, že to byly nejlepší roky mého života a jsem velice rád, že se se můžu vrátit, ale zároveň jsem velice rád, že jsem byl jmenován jako jeden z nezávislých odborníků a mám velký zájem o, o kontakt s vámi. Jan Anderson, now I'll give you a... Děkuji. Teď máte každý tři minuty, tak abychom tuto diskusi mohli skončit. Pokud některý z vašich kolegů na něco zapomene, tak eh, ho můžete doplnit. Nejprve pan Menandes Valdes, prosím. Děkuji mnohokrát. Padla řada zajímavých otázek. Pan kolega z Portugalska v podstatě položil filozofickou otázku o smyslu práce a U nás probíhá řada výzkumných projektů, které se týkají různých projektů ve firmě, které posilují na jednu stranu konkurenceschopnost a produktivitu a na druhou stranu to pomáhá lidem. Často to nic nestojí. Je to třeba posilování autonomie lidí pracujících. způsob, jak jim umožnit, aby dále rozvíjeli svou kvalifikaci. To často nic nestojí. Je to spíše organizační záležitost a my se snažíme pomoci. Kromě toho jsme také hovořili o tom, jak relevantní je zajistit vyšší účast žen a mladých lidí na trhu práce. Co se týče pana Lopese, tak tomu odpovím španělsky. Vy jste mě položil řadu otázek. Role informací o trhu práce je důležitá. A musím říci, že máme velkou korelaci mezi lidmi, kteří se dostanou do práce po univerzitě hned, je nějaký 65%, a lidmi, kteří si to místo udrží ještě za rok. Takže zjevně se to dá udělat. Teď, co se týče reformy trhu práce a kolektivního vyjednávání. Pochopitelně, že všichni z nás v tuto chvíli čelíme velkým výzvám. Musíme vytvářet pracovní místa a podmínky, které umožní vytvářet pracovní místa. A mělo by nám také jít o kvalitu těchto pracovních míst. tak aby podmínky, ve kterých pracujeme dnes, vydržely i do budoucnosti. Tak, aby lidé nebyli předčasně vytlačováni z trhu práce. Nesmíme, zapomínat na své cíle zaměstnanosti. A teď ještě jedna poslední věc, která se týkala toho, jak to vypadá s globální konkurenceschopností v oblasti platů, vzdělání a pracovních podmínek. To je také věc, kterou se snažíme zkoumat. A v tuto chvíli probíhá průzkum pracovních podmínek 33 zemí v Evropě a spolu s MOPem se také snažíme kontaktovat eh, s Čínou a se Spojenými státy, protože prostě Evropa potřebuje vědět, jak to vypadá s pracovními podmínkami, na základě kterých mimo jiné konkuruje. Děkuji. Pan Kajecha, prosím. Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Mám tři minuty a za ty vám asi nedám žádné přímé řešení. Jenom chci doplnit kolegu v tom, že jedním z největších úspěchů Evropské komise za posledních deset let bylo, že upozornili na to, že vyšší vzdělávání univerzitní například by mělo být stejně tak ceněno jako odborné školství. Třeba Španělsko, Itálie, Malta jsou země, kde v podstatě bez ohledu na situace na trhu práce budou lidi eh, své děti tlačit na univerzity a řeknou jednoho dne budeš právník, antropolog nebo lékař a doma oslavíš eh, promoci, ale práci nedostaneš. Myslíme si, že je potřeba, aby byl větší soulad mezi trhem práce a vzděláváním. Je prostě potřeba, aby co nejdříve lidé věděli, jak to vypadá na trhu práce. Nemluvím nutně o základní škole, byť někteří upozornili, že i počáteční vzdělávání by mělo být nahlíženo jakožto první krok na trh práce. Existují důkazy pro to, že potřebujeme lidi, kteří se začnou učit a neskončí s učením po zbytek svého života, s průřezovými kvalifikacemi od 16 let, ať budete eh, profesorem anebo eh, řidičem, tak prostě potřebujete určité základní dovednosti používat techniku, protože technika je hudbou současnosti a o to více budoucnosti. A právě takovéto schopnosti nám umožní zvýšit konkurenceschopnost naší pracovní síly, o které jste hovořili. Pochopitelně z prognóz vyplývá, že asi nebudeme potřebovat lidi se střední kvalifikací během nadcházející 10-15 let. To jsou třeba lidi, kteří nemají vysokou školu, ale jak přesvědčit děti, že děti za 10-15 let nepotřebují nutně vysokou školu, ale potřebují nějaké odborné vzdělávání. Je to těžké, protože těžko, těžko se to říká na veřejnosti. Někteří z vás hovořili o validaci formál, neformálního a informálního vzdělávání. Tady už máme doporučení z roku 2012. Přesně víme, co je potřeba udělat. Je potřeba posílit kvalifikace v jednotlivých odvětvích, je potřeba, aby chom vzali v úvahu potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů, stávající kvalifikace, které zatím nejsou využitelné, tak prostě se pokusme ty lidi překvalifikovat a najít jim práci. Já, moje tři minuty vypršely, takže více už to asi nezvládnu. Paní Sedláček, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda pár věcí dodala. Já vím, že už toho zaznělo hodně. Ale ráda bych se vrátila k projektu zadanému nám Evropským parlamentem. Týkalo se to starších pracujících a jejich zaměstnatelnosti. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitá, protože prodlužuje jaksi počet zdravých let, kteří lidé tráví v práci. Ale i mladí lidé se musí naučit eh, pracovat bezpečně, zvládat rizika a s touto výchovou je potřeba začít co nejdříve. Jeden z našich propagačních nástrojů je jakási sada pro učitele, jejímž prostřednictvím se děti učí o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Teď, co se týče celoživotního vzdělávání a učení, tak eh, my jsme na tom pracovali s externím dodavatelem a pochopitelně celoživotní vzdělávání a učení sehrává klíčovou roli a snažíme se pozbírat příklady osvědčené praxe ze všech členských států. zjišťujeme, že úspěšné firmy a úspěšné země, většinou ty větší, nepřestávají lidi školit v 45. Školí až do důchodu. Například, když se podíváte na automobilky v Německu. Ty třeba nabízejí lidem, že můžou zůstat v práci do 70, pokud chtějí, a jsou pravidelně školeni celou tu dobu, což určitě eh, jejich zaměstnavatelnost zvyšuje. V Evropské unii se soustředujeme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a musíme se zabývat také novými vznikajícími riziky, například psychosociálními riziky. To je jeden z hlavních důležitých aspektů, ale také a eh, choroby pohybového ústrojí a svalů ty začínají růst v žebříčku nemocí z povolání. Takže pohybové ústrojí, o to se také musíme postarat a musíme se také zabývat prevencí muskoskeletálních onemocnění. Mikropodniky a malé a střední podniky se snaží eh, na národní i odvětvové úrovni najít pomoc ve své každodenní práci i v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pochopitelně my bychom mohli poskytnout tady daleko více informací, mohli bychom říci, kde jsou zatím mezery. Na konci roku 2015 a 16 k tomu vydáme více. Děkuji. A prosím, dále děkuji mnohokrát. Hovořilo se tady o mnohem. A děkuji mnohokrát poslancům a poslankyním z výboru, kteří během předchozího funkčního období hodně přispěli k vývoji institucí v patneckých zemích, ve kterých funguje ETF. A já velmi doufám, že to takto bude pokračovat i nadále. My jsme hovořili o tom, jak se demokratizují tyto partnerské země. Pochopitelně potřebují parlamenty, je tedy na nich, jak si je zvolí. Ale v arabských zemích jsme třeba zjistili, že žádný z výborů parlamentních pro zaměstnanost v těchto zemích neexistuje. Takže třeba když vybíráte poslance a poslankyně pro různé meziparlamentní delegace, tak by také bylo dobré přispět těmi lidmi, kteří zajistí, že kvalifikace eh, se dostanou na pořad jednání a že legislativa nebude stát těmto vývojům v cestě. Děkuji. Thank you very much for having... Děkuji eh, za ty hodiny, které jste strávili s námi. Myslím, že eh, dojmy z toho jsou velice dobré. Nejsem snad v tomto názoru osamocena. Impression after our discussions. Eh, tak, tolik tedy mé dojmy z našich debat. Eh, myslím, že zůstaneme v kontaktu, tak jako vždycky. A možná, že teď, když Máme nový výbor s řadou nových členů. Je třeba, abyste se seznámili, takže ty kontakty mohly být intenzivnější. No a my se samozřejmě pokusíme navštívit dříve či později každou z těchto agentur. A samozřejmě vy budete navštěvovat nás. Děkuji vám mnohokrát za vaše příspěvky, děkuji a nashledanou. Item on the agenda, it's uh, item six. Další program, tedy bod programu je číslo 16 a to ruské embargo, nemýlím-li se. 24. Eh, září koordinátoři našeho výboru rozhodli, že otázka dopadu rakouského embarga na hospodářskou situaci a zaměstnanost v členských zemích, že by se toto mělo stát tématem debaty v našem výboru. A k této debatě právě přistupujeme. Já tedy dám slovo nejdříve zástupcům komise. Yes, now I see. Takže je to pan Detlef Eckert a já mu přímo předávám slovo. Děkuji, dobré odpoledne. My eh, bohužel teď budeme hovořit o něčem daleko méně příjemném, než je rozvoj dovedností budoucí generace my se budeme bavit o zákazu potravinářských a zemědělských eh, výrobků v Rusku, tedy jejich dovozu do Ruska. A eh, budeme se bavit o tom, jak se snažíme eh, omezovat dopady na potravinářsko-zemědělský komplex. Tak jenom abych to připomněl, Eh, Rusko zhruba odebírá desetinu eh, potravinářsko-zemědělských eh, produktů z Evropské unie a celkově je to 4,2 desetiny procenta našich Eh, veškerých eh, vývozů. Podařilo se pro některé eh, nové trhy, třeba vepřové maso do Japonska, na Filipíny, dále do Ázie, ale v některých jiných sektorech se nepodařilo toto přesměrovat tak rychle. Eh, to se týká zejména ovoce a zeleniny, kde tedy Rusko odebírá zhruba 30 veškerých evropských exportů. Já bych se tady chtěl nyní zastavit u Evropského globalizačního fondu EGF, eh, který byl založen v roce 2006 na zmírňování negativních dopadů globalizace na zaměstnanost. Jeho působnost se postupně rozšířila také na pomoc v rámci ekonomické a finanční krize. To všechno je tedy reflektováno v nařízení článek 2 E a B. Zde jsou stanovena kritéria toho, co je krize a toho, co je to globalizace. EGF není ovšem nástrojem na kompenzace ušlého příjmu. Tak toto myšleno není. Jde spíše o oblasti, kde eh, je výrazná nezaměstnanost a mm, tento nástroj má právě těm nezaměstnaným pomáhat. Čili eh, nejsou to kompenzace ušlých příjmů. Když se podíváme na kritéria globalizace a kritéria krize, tak eh, teď eh, to, co máme zde, ta současná situace, to není situace krize. Protože my sice máme už eh, od roku 7-8 projevy krize, čili toho se EGF týká, ale nikoli v ruských exportu, ruských importů, tedy exportu do Ruska. Nicméně eh, jsou zde určitá ustanovení z toho článku 2, které lze uplatnit, a jsou to globalizační eh, kritéria. Eh, zde se hovoří o změnách podoby obchodu, obchodních toků a podobně. Čili je jasné, že tady jde o globalizaci, také k tomu patří výrazná, eh, výrazný úbytek podíl na trhu. Zejména tedy eh, to kritérium eh, podílu na trhu je projevem globalizace. Jenomže ruské embargo není, není prvem globalizace, to je spíš opak. Je to jednostranné rozhodnutí, kterým se reaguje na jiné jednostranné rozhodnutí. No a tím rozhodnutím je zákaz dovozu z Evropské unie. Čili zde se neuplatní globalizační kritéria, tam nejsou splněná a to znamená, že ten eh, globalizační nástroj nemůže být použit k tomu, aby zmírňoval dopady ruského embarga, například a zejména na potravinářsko-zemědělský komplex. Tam jde o Eh, řekněme, tam by muselo docházet eh, k výraznému nárůstu nezaměstnanosti, nikoli pouze o, o mm, eh, řekněme, ztrátu tržního podílu. Čili, abych to shrnul, závěr je takový, že EGF se zde nehodí. Neuplatní se zde. Evropská komise přijímá nicméně několik opatření, zejména v oblasti zemědělské politiky, ale mohou zde být použity nástroje, jako je Evropský sociální fond, v souladu eh, s intervenčními kritérii tohoto fondu nebo dalších fondů. Tolik tedy závěry naší analýzy, které Eh, které jsme dospěli na základě parlamentních interpelací. Ano, děkuji vám. No a teď bych začala tím, že dám slovo paní Blinkevič. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat eh, zástupci komise panu Ekrovi za podané vysvětlení. Eh, ještě jednou bych chtěla upozornit na to, že na pobaltské země eh, byly nejvíce postiženy ruským embargem, tedy eh, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Je to dáno historickou tradicí. Naše zemědělství, produkce potravin a masa je propojená s Ruskem, naším bezprostředním sousedem, s nímž máme historické vazby. Z tohoto důvodu eh, náš zemědělský a potravinářský průmysl eh, byl těžce postižen a eh, dochází nadále ke ztrátám pracovních míst, zejména na venkově, kde není snadné vytvořit náhradní pracovní místa. No a je z toho takový řetěz lidé ztratí práci, cítí se sociálně vyloučeni, případně odcházejí z Litvy, případně z Evropské unie. A to tady je velká ztráta ve stárnoucí Evropské unii. Je to tedy výrazný problém. Já jsem se pokoušela hovořit s komisí o možnosti využití EGF, o možné pomoci našim zemědělcům. Já jsem dostala eh, odpovědi, které byly velice k věci, velice eh, stručné a, a eh, výstižné. a já tady eh, rozumím kritériím EGF eh, e a vím, že za minulého mandátu jsme už hodně debatovali, nakolik tyto prostředky z fondu EGF je možno či není možno využít v případě krizi. Dobře, já chápu, že toto se použít nedá, jenomže to nám krizi nepomůže, čili my se potřebujeme dosvědět, jaké jiné zdroje lze využít. Toto je otázka, na kterou bychom se mě, tedy měli hledat odpověď. Ruské embargo není globalizační fenomén. Eh, zde je řeč spíše o politických opatřeních a důsledcích politické krize. No a právě v takové situaci se nacházíme. Nezapomínejme, že tento eh, soused, eh, jehož chování není zcela vypočitatelné, a tady to není jenom jaksi otázka formální. Eh, já, no já chápu, že nemůžeme použít EGF, ale musíme hledat jiné zdroje pomoci zemědělcům. A to co nejrychleji. Lidé skutečně trpí a situace je tragická a já prosím, abyste se to snažili pochopit. Ano, děkuji, pan Kukan. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěl říci eh, pouze to, že sankce proti Rusku patří eh, pouze eh, tedy k poměrně malému výběru politik a reakcí na ruskou okupací Krymu a s ruskem způsobenou situaci na východě Ukrajiny. Bohužel zatím jsme nezaznamenali přiměřenou reakci Ruska eh, v souvislosti s Ukrajinou. Eh, naopak tedy vidíme eh, jejich reakci v podobě embarga. Sankce samozřejmě není zrovna nejžádoucnější metoda řešení sporů, nicméně Evropská unie, která je hospodářskou mocností, má jinak omezené možnosti reakce a je e, třeba se přidržet tedy politických principů a hodnot. Já bych měl asi tři otázky na komisi. Mohla by se vyjádřit komise e, k případům, které se nyní řeší na půdě VTO? Dále připravuje komise posudek globálního dopadu sankcí na globální ekonomiky, na evropskou ekonomiku? a dále, které hospodářské sektory podle názoru komise jsou dlouhodobě nejohroženější, pokud by současné sankce měly pokračovat. Děkuji vám. Děkuji. Nyní pan eh, Pietro Gutierrez. Děkuji vám, paní předsedající. tak eh, pokud tedy eh, se eh, bavíme o tom, kdo by to měl zaplatit, když tedy jsou takto ohroženi naši farmáři ruským embargem, tak to jsou samozřejmě přirozené otázky, poněvadž neměli by to být farmáři, kdo zaplatí důsledky boje za lidská práva a podobně. Pravdou všem je, že mě velice potěšil zástupce komise a svými slovy v tomto výboru, eh, protože já eh, velice schvaluje to, že lze, nelze použít EGF. V předchozím mandátu tento výbor se stavil velice rezervovaně k Eh, tomu, že by se tento globalizační fond měl stát nástrojem boje proti krizi, eh, protože eh, my tady máme zemědělce a chovatele a tím mají svoji zemědělskou politiku. Pravdou ovšem je, že farmy by měly dostat kompenzace mnohem vyšší než dnes, protože je e, současná situace poškozuje a dokonce je ohrožena i jejich hospodářská životaschopnost. Evropská unie se svým rozpočtem, e, no řekněme, že tento rozpočet, e, který máme, není dostatečný, abychom eh, se eh, mohli stavět eh, těmto krizím, protože my tady máme mnoho výzev, k níž musíme čelit v současné době. Důležité je, aby pomoc pro zemědělce byla odblokována co nejrychleji, poněvadž skutečně jde o přežití eh, mnoha podniků. Já vím, že je to obtížné, ale je třeba, eh, aby se ta pomoc odehrávala řádně, tedy z jiného a vhodnějšího finančního nástroje. Děkuji paní Ribeiro. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Tak já bych chtěl chtěla říci eh, to, že zasedám také na zemědělském výboru a samozřejmě i tam se toto téma projednává. Eh, chtěla eh, bych tedy říci, že pokud hovoříme o ruském embargu, je třeba hovořit o přímých dopadech na pobaltské země, ale také o nepřímých dopadech a ty se týkají celé Evropy. Například v Portugalsku Eh, jsou právě ty nepřímé dopady již citelné třeba v oblasti mléka. Třeba v mém regionu je eh, produkce eh, mléka důležitým strukturálním faktorem, ale třeba zrovna minulý týden cena mléka poklesla o 2 centy. Čili eh, je třeba, a my jsme tomu tak už přistoupili, eh, omezit eh, závažnost dopadů. A ono se to bude časem stupňovat. No, vidíme, že situace přetrvává, embargo pokračuje a dostáváme se do jakéhosi bludného kruhu. Výbor pro zaměstnanost opakovaně vyzýval komisi, aby přistoupila k debatě o tomto problému a já osobně jsem se také zasazovala o to, abychom v prvé řadě přeskoumali dopady na zaměstnatelnost lidí v Evropě. A to z toho hlediska, proč a jak jsou lidé propouštěni a abychom spolu s komisí nacházeli nové formy tvorby pracovních míst. Bohužel komise nenaslouchá. Existují již dvě studie o dopadech, ale dopady na zaměstnatelnost, tak toto zatím prostudováno není. Co se zemědělství týče, samozřejmě zemědělství eh, musí platit naše zvláštní pozornost. Eh, my nemůžeme eh, úsilí zaměřovat pouze na průmysl, který by snad měl být primární. Já myslím, že to musí být i zemědělství. Čili i když analyzujeme nové zdroje financování v souvislosti s ruským embargem, tak já myslím, že bychom skutečně měli mít eh, jaksi i ten globalizační aspekt tady to zapracovaný. Nicméně já doufám, že komise, když bude přeskoumávat rozpočet na roku 2015, mělo by tam být zajištěno to, aby byla zemědělství lépe chráněno. Jinak se budeme muset prostě smířit s vyšší nezaměstnaností. No, my zde máme také rezervní fond, který se používá také pro jiné účely, ale je třeba tady určitá konzistentnost, že komise uznává, že ruské embargo nám působí problémy, pak tedy je třeba vnímat tyto problémy také v zemědělství a v rozpočtu. Děkuji. Mr. Kuka. Pan Kuka. Děkuji za slovo. Pocházím z Litvy. A e, náš, do, náš e, dovoz do Ruska tvořil asi 20%, takže to velice na nás dopadlo, také to dopadlo i na um, sektor přepravy, takže jsou zde ještě větší dopady než pouze ten dopad na ten samotný vývoz, na ty vývozce. Mám otázku na komisi. Proč nepřejmenovat ten Evropský globalizační fond na Evropský globalizační, ne, no, na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a embargům, takže stačilo by tam přidat jedno slovo a celý ten problém by se vyřešil. Takže nevím, proč to stále komplikujeme. A chtěl bych ještě poděkovat kolegyni z České republiky, která tento návrh vznesla. Takže máme pro vás velice vážný návrh. Přidejme jedno slovo do toho názvu. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a embargům a bude to stačit k vyřešení. Ano, Děkuji. Tak kdyby to bylo tak lehké, jak zde navrhujete, pane Ekrete, dodáte k tomu něco nebo chcete na to nějak zareagovat? Stačilo by tedy přidat tam jedno slovíčko do názvu toho fondu? Můžete na, zareagovat na tuto otázku i na ty ostatní? No, já se obávám, že nebudu schopen zodpovědět úplně všechny dotazy, ale jedna věc je naprosto jasná. Eh, veškerou tuto zpětnou vazbu i veškeré obavy, které jste zde vyjádřili, předám eh, příslušným kolegům v našich eh, institucích, v našem orgánu a my už o některých věcech jsme přemýšleli a na některé věci se tedy ještě více zaměříme, takže tato zpětná vazba byla velice důležitá a zcela pochopitelná. Ten návrh přidat eh, k tomu názvu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci jeden, jedno slovo, tak to víte, že to tedy nejde, protože se jedná o právní nástroj, je to nařízení. Pokud bychom chtěli změnit nařízení, tak eh, by to byla velice závažná změna. A také víte, že ten rozpočet není vlastně, nebo to, že ten rozpočet neplyne z toho um, základního rozpočtu, ale že to je vlastně z té rezervy. Čili ten po, to, změna názvu toho fondu by to nevyřešila. Pak jste byly konkrétní dotazy na ty spory u VTO, na eh, celosvětový dopad. Obávám se, že v současnosti nemám k dispozici informace, ale také eh, budu vás o tom informovat v rámci další zpětné vazby. Vím, že jeden kolega SGŘ Agri velice úzce spolupracuje eh, s, se svými protěžky v jednotlivých členských zemích. Také jste eh, jedna kolegyně, jedna poslankyně zmínila, že je členkou výboru Agri. S vaším dovolením bychom eh, zde možná mohli také ještě požádat jednoho kolegu z Gře Agri, aby nás stručně informoval o tom, jak to vlastně vidí oni, jak to vidí přímo s té eh, pozice agri, protože oni znají lépe tu agri, eh, tu komunitu zemědělců a zemědělství. Takže dám slovo kolegyni s dovolením. Ano, děkuji. Já k tomu dodám jenom pár slov. Zcela jistě eh, si myslím, že asi kolegové ve výboru Agri jsou lépe informováni o tom, jak to vlastně vypadá v gře Agri, jak to vypadá s dopadem tohoto embarga na docenty EU. Nechci hovořit podrobně o všech těch opatřeních, k nímž došlo, o všech těch právních eh, předpisech. My bychom chtěli napravit tu nerovnováhu na trhu. Už eh, v některých věcech vidíme určité pozitivní trendy. Je zde celá řada opatření, které činíme ve společnosti s GŘ obchod, hledáme nová odbytiště, také usilujeme o odstranění fitosanitárních překážek. Tam, jde ta, mm, tam je také pozitivní pokrok a už jsme dosáhli několika konkrétních výsledků. A možná, že někteří mý eh, ostatní kolegové by vás klidně mohli informovat o podrobnostech, pokud byste měli zájem. Ještě eh, chci říci, že bývalý komisař Čološ eh, začal přemýšlet o možnosti kompenzací za ušlý zisk pro eh, producenty. Ehm, tady zatím ještě stále provádíme analýzu, co by to vlastně znamenalo, protože je to velice obtížná analýza a i s ní spojená diskuse. Celá řada členských států byla zasažena a byly zasaženy různé ehm, obory. A zároveň víme, že prostředky a rozpočty jsou omezené. Komisař hovořil o tom, že by se využil rozpočet pro krizi, ale tam vlastně ten rozpočet byl vlastně financován z příspěvku za cla, takže celé je to dost složité. Nicméně budeme o tom ještě hovořit se zástupci členských států na úrovni rady a budeme o tom hovořit i v rámci ComAgri. Děkuji. Myslím si, že náš výbor se nespokojí pouze s tou dnešní diskusí, zcela jistě se k tématu vrátíme. A myslím si, že i ostatní výbory se této otázce věnují. Zcela jistě to bude na pořadu jednání na některé další schůzy. Těšíme se na ty nadcházející diskuse a i na eh, fakta, která budeme moci nějakým způsobem využít. A bylo by dobré nějak to tedy změnit, ehm, nějakou změnu systému najít. Víme, že tady není dostatek peněz, ale možná bychom měli hledat nějaká řešení, která umožní alespoň něco nabídnout, která umožní mm, nabídnout něco těm, kteří se teď nachází opravdu v úzkých. Eh, zcela jistě eh, budeme ve spojení eh, s s vámi všemi a tato otázka opravdu je jednou z našich prioritů a, eh, priorit a jsou zde ještě i další výbory, které se tím zabývají, eh, výbor pro zemědělství a další. Děkuji vám za spolupráci. Pokud se nemýlím, tak se můžeme podívat na poslední bod na pořadu dnešního jednání. Jedná se o 5 o prezentaci studie, kterou jsme si vyžádali. Chtěli jsme mít k dispozici studii o rozptylu mest v Evropské unii. Kdo je autorem této studie? Je to pan Christian Dieger, pan Enrique Lopela Barco, pan Draut Ramos, pan večer Jela, pan Časorinak. Nyní dám slovo panu Raulu Ramosovi, aby představil svou studii. Prosím, máte slovo. Děkuji za, děkuji za slovo, dobré odpoledne. Jsem velice rád, že mohu být mezi vámi a mohu se podělit o výsledky a závěry naší studie. Vím, že dnešní den byl pro celou řadu z vás velice dlouhý a obtížný, takže se soustředím zejména na ty hlavní body studie. Hlavní výsledky studie. také eh, byste měli již mít k dispozici. Takže kromě prezentace, která jste um, můžeme pak reagovat i na vaše případné dotazy. Takže nejprve, jak je to eh, s důvodem této eh, studie? Eh, už od poloviny 80. let se eh, rozptyl mest v Evropské unii zvyšuje, zvyšují se ty rozdíly a, dokon, a tyto různé pro, programy fiskální konsolidace zhoršily situaci, zhoršily nerovnosti, zejména v posledních letech, navíc ještě ve spojitosti s krizí. Otázkově tedy, jak se ta situace změnila Eh, jak zejména se nerovnost eh, změnila eh, vlivem krize. Pokud se podíváme na nerovnosti v příjmech, tak zde máme euro, situace, máme zde statistiky Eurostatu, které jsou pravidelně zveřejňovány. Máme zde takzvaný Giniho koeficient, který je tedy 0 až 1, ukazuje Eh, jaký je rozptyl mest. Pokud by tady eh, ten index byl nula, tak je to tedy eh, vlastně, že na tom jsou všichni stejně, všichni vydělávají stejně. Pokud je ten index jedna, tak tam jsou největší rozdíly. Máme zde situaci mezi roky 2007 a 2011 v zemích EU a vidíme tedy, že téměř v polovině těchto zemích narostly ty rozdíly v příjmech V této studii jsme se snažili schromáždit údaje z, z úředních, z různých eh, analýz. Snažili jsme se najít, eh, identifikovat trendy v nárůstu nerovnosti a snažili jsme se také vysvětlit, jaké faktory ovlivnily tyto trendy. Takže na základě informací, které máme k dispozici, můžeme říci, že nerovnost v oblasti mest nenarostla nějak výrazně, i když tedy musím říct, že naše analýza končí rokem 2011, takže nevíme, jak se ta situace vyvinula v posledních letech. Dále zde máme ekonometrický model, který nám také přináší určité empirické důkazy, těchto změn a ukazuje se zde, že aktivní roli hrály také různé ekonomické eh, motivy, eh, podmín, ekonomické podmínky a různé také instituce trhu, na, na trhu práce, takže nebyla to pouze krize, která toto ovlivnila. A také můžeme říci, že když se podíváme tedy na nerovnost mest, na rozdíly mezi mzdami, tak zde je to tedy na základě ehm, kupní síly a hrubých eh, ročních příjmů. Vidíme, že tyto rozdíly stále narůstají. A pokud se podíváme na ty trendy, tak máme k dispozici údaje z EU eh, e Silk Assess. To jsou informace, které jsou na tom následujícím, na tom následujícím snímku, že asi o dvě třetiny narostly tyto nerovnosti během tohoto období 2006 2011. Ale je důležité, že bereme v úvahu stále pouze roční příjmy, takže je důležité si uvědomit, že ty rozdíly je také možné e, například vysvětlit i nárůstem nezaměstnanosti a také tím, že se vlastně navýšila v roce 2006-2011 eh, práce, která je placená mm, nízkými mzdami. Eh, v dalším eh, snímku také porovnáváme změny v platech. Vidíme, že ve většině zemí došlo k takovému vývoji, že ten, návrh, že ten nárůst je asi 2 až 6 V levé části snímku vidíme změny eh, ve vývoji eh, nízkopříjmových eh, skupin. Jsou to mzdy lidí, ty mzdy jsou vlastně ve výši dvou třetin mediánových mest. můžeme říci, že změny v nerovnosti pokud eh, ukazuje se, že Eh, na, na vývoj těchto mest má například vliv kolektivní vyjednávání. Teď se můžeme také podívat na úlohu jednotlivých institucí. Pokud se podíváme na to, jak to vypadalo během krize eh, v nejdůležitějších eh, faktorech, to znamená zastoupení odborů, síla, vyjednavací síla, tak vidíme, že většinou se tyto instituce nějak nezměnily, nějak dramaticky, nicméně E, nicméně e, ten, ta, ta minimální mzda se měnila různými způsoby. E, byla stanovena nominálně a inflace byla během této krize poměrně pod kontrolou. A ukázalo se, že Eh, reálná kupní síla se v těchto zemích snížila. My jsme se tedy snažili zjistit, jaký byl dopad jednotlivých institucí na vývoj nerovnosti mest. Zjistili jsme, že ta minimální mzda vlastně má negativní dopad, zejména v zemích, kde byla vyšší minimální mzda v porovnání s těmi eh, průměrnými, tak tam to vlastně bylo nižší. Ta úroveň vyjednavací síly nebyla tak eh, relevantní, zejména pokud, i když se, když se podíváme na některé konkrétní země, tak eh, tam vlastně vidíme konkrétní eh, nálezy nebo konkrétní zjištění. A co se týče rozšíření odborů a kolektivního vyjednávání, tak se to vlastně, eh, tak to má vliv pouze, když analyzujeme hodinové mzdy. Pak zde máme ten ekonometrický model, který také ještě obsahoval některé další faktory, které jsme už sumarizovali i v předchozí odborné literatuře v této zprávě, to znamená velký dopad globalizace, technologická změna, dále také změny eh, podnikatelských aktivit a také i různá struktura jednotlivých zemí. Myslíme si, že e, také zlepšení konkurence v regulovaných e, sektorech mělo velký vliv na snížení nerovnosti v oblasti mest. No a poslední část této zprávy se soustředí na to, jaký byl tedy dopad vývoje nerovnosti mest celkově. Na tom jednom předchozím snímku jsme viděli, že tedy došlo téměř v polovině zemí k té nero- ke zvýšení nerovností mest a můžeme říci, že to zejména, nebo nevíme, zda se to vlastně vedlo, eh, jaké byly ty pravé eh, důvody. Můžeme ještě oddělit vývoj mest příjmů, eh, samostatně výdělečné činnosti, transfery a také mm, příjmy plynoucí zejména z eh, kapitálu a daně. Ještě se podíváme na jeden graf. Je to tedy období 2006 až 2011. Vidíme, že nerovnost mest hraje roli, kterou se vlastně vysvětlit tato situace. To vidíme vlastně v tom prvním sloupcovém grafu. Zde se ukazují rozdíly v jednotlivých členských státech. Vidíme, že tam, kde je vyšší nerovnost mest, tak je tam i vyšší nerovnost příjmů. Když se podíváme na toto období, tak hlavní důvod té nerovnosti mest, vlastně, nebo nerovnosti příjmu je e, rozvoj jiných e, těch e, jiných zdrojů příjmu, zejména kapitálu. Vidíme, že i daně hrály určitou roli. Pokud jsou daně dobře stanoveny, tak mohou také vést ke snižování té nerovnosti příjmu. Čili hlavní Výsledky této studie jsou, že nerovnost mest vlastně je také důležitá věc, která vede k nerovnosti příjmu, ale není to ten hlavní faktor. Dále jsou zde i další ekonomické síly, které hrají velkou roli v tom, jak se vlastně zvětšují ty rozdíly v celkových příjmech. The floor is open. We can put questions. Zahoji diskusi. Máte prosím nějaké otázky? Prosím. Ještě jednou děkuji za vaši prezentaci. Škoda, že jste se tím zabývali pouze do roku 2011. do roku 2011, protože od roku 2011 probíhala určitá opatření, která podle mě měla zásadní dopad na další vývoj. já si myslím, že je to tak zejména v souvislosti s tím, jak jste řekl, že nerovnost mest se nezvětšila. Čili já si dovedu představit to, že v posledních letech kvůli politice škrtů a kvůli jiným eh, rámcovým podmínkám eh, došlo taky ke změně směru vývoje. Čili eh, to, co jste řekl, znamená, že mzdy v důsledku krize celkově poklesly. Ovšem to je také špatně z hlediska vývoje konjunktury, kterou, který očekáváme. A kromě toho škrty v některých zemích silně zmenšili mzdy. A vy jste právě řekl, že zesílení konkurence eh, vedla eh, k zvýšení nerovnosti ve mzdách, eh, zejména v některých odvětvích, čili mm, je to tedy tou deregulací, ke kterou přistupovaly, ke které přistupovaly vlády evropská konjunktura eh, musí být založena také eh, na tom, že se eh, výroba, že tedy výroba najde odbyt v Evropě, čili jde o vnitřní poptávku. A k poklesu mest to je věc, která vede k snížení příjmů do sociálních systémů a máme i tady nějaké poznatky, jaké ty dopady jsou. A ještě poslední bod, pokud jsem tomu rozuměl správně, tam, kde eh, tripartitní vyjednávání nejsou eh, závazné, tak tam dochází k většímu rozvrstvení mest, k větší nerovnosti mest. Znamená to tedy, eh, že eh, bychom tedy měli eh, posílit nebo vrátit se k tarifní autonomii a pokud možno tedy závaznosti těchto tarifních vyjednávání. Okay, thank you very much for, for your... Děkuji mnohokrát za zajímavou otázku a připomínku. Úplně s vámi souhlasím. Je škoda, že nemůžeme do této studie zapracovat poslední údaje. Ale prostě nešlo to. Nemůžeme změnit, jak dlouho trvá, než jsou data k dispozici. Je to navíc obrovská statistická operace na evropské úrovni, takže to rychleji nejde a v tuto chvíli to změnit nemůžeme. Co se týče dopadu platových nerovností na překonávání krize a na to, jak ztráta kupní síly má dopad na oživení, tak zase s vámi souhlasím. V nižší části spektra došlo k vyšší nerovnoprávnosti platové, jinými slovy tedy to více ovlivnilo chudší pracující v těchto zemích. A má to dopad na agregovanou poptávku a řadu jiných věcí. Takže i když bereme v úvahu dopad na agregovanou poptávku, tak v některých zemích došlo jednak k inflaci, ale na druhou stranu k vyšší konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích, takže vlastně tyto země více vyvážely a následně celkový efekt se těžko vypočítá jenom z dopadu na spotřebu. V každém případě to ale nespadalo do rozsahu působnosti tohoto projektu, který se díval pouze na to, jak se vyvíjí a co způsobuje nerovnost platů, nikoli jaké jsou důsledky nerovnosti platu, ale to určitě by bylo v dalším výzkumu zajímavé téma. Děkuji. Ještě nějaké otázky, prosím, k této zprávě? Pakliže ne, tak eh, vám mnohokrát děkuji za tuto zprávu. Až si objednáme druhou zprávu, další zprávu za pár let, tak to bude zajímavé, protože si to budeme moci srovnat se stávající situací. Situací po krizi a myslím, že to bude užitečné. A to i pro Jutu Steinruck a pro mne a pro další v tomto výboru.